Tak dobré ráno, kolegové. Když dovolíte, možná bychom mohli začít. Ehm, už jsme čekali pět minut. Kolegové tak snad měli příležitost ehm, dorazit. Teď už je nás tady trošku víc. Já vám těm, kteří jste dorazili, děkuji, že jste přijeli na tuto velice důležitou schůzi, protože budeme znovu jmenovávat, případně nově jmenovat členy účetního dvora kolegové eh, budou vědět, že mandát šesti členů účetního dvora končí 6. května a dnes budeme jmenovat pět nových kandidátů a jednoho staronového kandidáta. Na konci eh, eh, na závěr se pak ještě setkáme dnes odpoledne, kdy budeme hlasovat a provedeme si evaluaci. Dnešní odpolední hlasování bude tajné hlasování o každém z šesti kandidátů. První kandidát, který je mezi námi, je pan Balko ze Slovenska, který je tedy jedním kandidátem na znovu jmenování. K němu se dostaneme za chviličku, ale ehm, nejprve by pan Šoltes chtěl říct pár slov. Děkuji vám, pane předsedo. Když dovolíte, budu mluvit slovinsky, nasaďte si sluchátka. Dámy a pánové, vážený pane kandidáte. Dnes eh, stojíme před velmi odpovědným úkolem jmenovat šest nových členů Evropského účetního dvora. To je instituce, která hraje velice důležitou roli při zprávě veřejných výdajů. Kromě role zprávy veřejných eh, výdajů samozřejmě chceme, aby tato instituce také propagovala lepší zprávu veřejných statků. To není jen privilegium, je to také veliká odpovědnost. Této odpovědnosti je samozřejmě potřeba dostat. A to je právě úkol pro účetní dvůr. Do budoucna bude účetní dvůr hrát velice důležitou roli nejen z hlediska kontroly účetnictví, ale také z hlediska eh, kontroly a hodnocení efektivity, efektivity výdajů ve veřejné sféře. A to zejména pakliže se evropský rozpočet eh, bude více orientovat na výsledky. Dnes budeme hovořit o šesti eh, nominantech. Eh, na úvod mi dovolte zmínit některá fakta. Podle smlouvy se členové účetního dvora vybírají z lidí, kteří jsou členy externích auditních orgánů ve svých zemích. Musí být nezávislí a jejich nezávislost musí být naprosto nespochybnitelná. To stojí v SFEU. Toto není poprvé, kdy takto jmenujeme členy účetního dvora v Evropském parlamentu. V minulých letech jsme kromě těchto základních kritérií zvažovali i kritéria dodatečná. Samozřejmě je na nás, jaké kritérium nakonec vyzdvihneme. Samozřejmě různí kandidáti mohou podléhat různým kritériím, jakožto prioritám. Podíváme-li se na jaksi detailní interpretaci ustanovení smlouvy, nacházíme tam, že u určitých kandidátů bychom mohli mít jisté problémy. Nicméně fakt je, že SFEU stanovuje základní podmínky, avšak je rovněž potřeba sledovat jaksi ten širší kontext. Toto je instituce, která dává veřejnosti informace o tom, jak evropská byrokracie utrácí peníze a jak utrácí peníze daňových poplatníků. Musím říct, že dnešní úkol, který před námi je, není vůbec jednoduchý, protože někteří kandidáti se skutečně budou muset prosadit, co se týká dokázání jejich zkušeností v oblasti auditu, jak interně, tak externě vzato. Než přistoupíme k otázkám na prvního kandidáta, dovolte mi zmínit ještě jednu věc. Myslím si, že je zřejmé, že ten seznam, který máme dnes před sebou, eh, obsahuje samé muže. Proč o tom mluvím? Protože Evropský parlament zdůrazňuje řádné vyvážení obou pohlaví a to není prosím pěkně nic nového pro nás. A ve své zprávě uvádíme, že se parlament bude velice vážně zabývat otázkou vyvážení obou pohlaví i mezi členy Evropského účetního dvora. Jen tak, na dokreslení situace, Momentálně máme pět členek účetního dvora z 28. Tím, že jmenujeme šest nových mužů, se tento poměr nezlepší. V letošním roce pak budeme jmenovat ještě tři další kandidáty z tří dalších eh, členských států, kteří budou nominováni. A myslím si, že by bylo vhodné tyto tři členské státy vyzvat k tomu, aby jak si na tento poměr pamatovali. To je velice důležité. Protože pokud budou opět vysláni pouze kandidáti, tedy muži, bude mezi členy účetního dvora pouze 10 žen po, tedy po tomto kolečku nových jmenování. A to by mohl být velice závažný signál. My jsme o tom v Evropském parlamentu v minulosti sáhodlouze hovořili a já bych skutečně tedy rád vyzval zbylé členské státy, aby toto zohlednili. Dále. Řekl bych, že Toto bude představovat dostatečný základ eh, pro to, abychom se pustili do prezentace prvního kandidáta. Rád bych eh, všem kolegům zde sdělil, že klidně mohou ve svých otázkách zabíhat do těch nejdrobnějších podrobností a Uvidíme, zda se nám podaří skutečně objasnit, obhájit tu nespochybnitelnou nezávislost nových členů účetního dvora. Děkuji. Děkuji, pane Šoltesi, za tento komplexní úvod i za to, co jste řekl o vyváženosti pohlaví. To je, myslím, signál, který by se členským státům, všem členským státům měl vyslat, aby jej tyto zohledňovali při budoucích jmenováních. Takže první kandidát je pan Balko tedy eh, pro znovu jmenování. Navrhl bych, abychom to udělali takto. Pan Balko by dostal pět minut na stručný úvod, pak bychom poprosili pana zpravodaje o eh, jeho otázky na kandidáta, poté bychom zahájili diskusi mezi poslanci a pak by reagoval kandidát, no a nakonec by vše schrnul pan zpravodaj. Ano? Takže na úvod mi dovolte dát slovo panu Balkovi, který, jak jsem řekl, je kandidátem na znovu jmenování ze Slovenska. Pan Balko už s námi spolupracuje pět let a ve svém posledním mandátu se soustředil hlavně na strukturální fondy a regionální politiku. E, pokud vím, kolegové, tady e, jste byli, když e, prezentoval některé věci našemu výboru. Takže prosím, máte slovo. Thank you. Good morning. Děkuji, dobré dopoledne, pane předsedo, pane zpravodaj, šlote si, eh, dámy a pánové, členové výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Právě před šesti lety jsem měl to potěšení a čest před vás předstoupit. Bylo to 15. března 2010, kdy jsem kandidoval na funkci člena účetního dvora. Dnes opět s vám, před vámi stojím jako kandidát eh, pro případné znovu potvrzení, znovu zvolení a já, podle mě je to podobné. Já v podstatě tady i eh, v podstatě se vystavuji takovému absolutoriu za první mandát člena účetního dvora posledních šesti letech jsem měl možno, mnoho příležitostí eh, před, zde vystupovat, jednat s vámi jakožto člen. Eh, já jsem měl na starosti kapitolu věda, výzkum a další vnitřní politika a potom eh, hospodářská, sociální a územní soudržnost a také i jsem vyhotoval stanoviska k, leze, k legislativním návrhům v kontextu Horizon 2020, pravidla participace, zvláštní zprávy, Eh, v oblasti eh, výzkumných zařízení a potom zvláštní zprávy o záruční facilitě pro malé střední podniky a implementaci sedmého vědeckého výzkumného programu a potom jsem i měl na starosti audit toho, jak tedy komise pracuje s výstupy eh, účetních kontrol v oblasti soudržnosti z národních, stá- z národních úřadů. Naše kontakty vždycky byly konstruktivní, profesionální a plodné a skutečně mě inspirovaly eh, při mé činnosti u účetního dvora eh, eh, při odpovědích na vaše otázky a při prezentacích jste na výboru vždycky bylo pro mě velice užitečné také i se s vámi setkávat bilaterálně v rámci příprav na tato slyšení. Já velice si cením pracovních vztahů eh, v atmosféře vzájemného respektu, důvěry a dialogu, což probíhalo stejně i na interinstitucionální mm, úrovni. Eh, mm, bylo to skutečně pracovní prostředí, eh, v rámci dobře etablovaného rámce, kdy se zodpovídáme a mm, to znamená, mm, my pomáháme radě i parlamentu při eh, kontrolní činnosti, plnění evropského rozpočtu a já jsem velice motivován, tedy abych pokračoval v této činnosti. Můj cíl je pomáhat při implementaci eh, eh, ročních a několikaletých strategických dokumentů, které byly přijaty do roku 2017 účetním dvorem a především se orientovat na výstupy, výsledky, tedy na performance, to je to, co jsme si stanovili i s Evropským parlamentem. Je třeba, aby ty zprávy vždycky byly aktuální a relevantní. Já <clears throat> jsem silně motivován také, poněvadž moje domovina, Slovenská republika, eh, nastoupí do funkce předsednické země v radě v druhém poletí a samozřejmě já eh, s velkým nadšením budu rád přispívat k úspěšnému předsednictví. Během eh, své zkušenosti tak jsem eh, si cenil, jak účetní dvůr vystupuje profesionálně, i když docházelo k, činnostem, ke změně činnosti této organizace, protože jsme dostali nové úkoly a bylo třeba tomu uspůsobit organizaci. Já e, znám velice dobře činnost účetního dvora. Já myslím, že to také e, může velice dobře e, přispět k tomu, abych pomáhal účetnímu dvoru lépe chránit finanční zájmy evropských občanů. Mám i takže mám za sebou zkušenost s jedním mandátem, což přispěje ke kontinuitě a stabilitě mé činnosti do budoucna i vzhledem k tomu, že účetní dvůr uví, přivítá velký počet nových členů tento rok, tak jak i řekl pan zpravodaj. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost i děkuji za vynikající spolupráci a bude pro mě velká čest, pokud, nabíd, pokud přijmete moji nabídku pokračovat v této upřímné, lojální spolupráci během mého případného příštího mandátu člena účetního dvora. Děkuji. Děkuji, pane Balko, za vaši prezentaci. Ano, a teď můžeme eh, eh, přejít případně k otázkám zpravodaje, pokud nějaké má. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Ano. Milí kandidáte, není pochyb o Eh, vašich profesních, profesních zkušenostech. Již jste eh, členem účetního dvora 6 let, ale stále mám eh, pár otázek na vás. Jak si myslíte, že účetní dvůr by mohl lépe se prezentovat ve veřejné mínění jako užitečná relevantní instituce, když vydáváte své eh, zprávy, výroky, eh, třeba pro nějaké instituce to zrovna není eh, skvělý třeba výsledek a poté co si myslíte, jak tedy bychom mohli posílit roli této kontrolní instituce, aby byla mm, jaksi silnější, aby mohla i lépe mm, prosazovat svá rozhodnutí. A druhá otázka. Proč účetní dvůr začlení ta nová 3, 3E, ekologie, etika, Uh, issues become more... A, takže tato témata teď jsou čím dál důležitější. Otázka etiky například eh, je důležitá při zprávě věcí, věcí veřejných, veřejných financí. Velké téma. A určitě víte, že vy jako člen účetního dvora eh, musíte být nezávislí. A, takže Není dobré, když tady říkáte, že byste dával nějakou přednost vaší domovině, když Slovensko teď bude eh, předsedat v druhém pololetí Evropské radě. Vy přece jste, budete případně členem účetního dvora. A eh, poslední otázka, to je spíš Eh, předčestil zaj, zajímavosti. Eh, eh, takže 15. března 2010 jste odmítl odpověď na poslední otázku, to znamená možnost stáhnout kandidaturu v případě, že Evropský parlament by vám dal negativní stanovisko. Takže mohl byste vysvětlit, proč před 6 lety jste odmítl odpovědět na právě na tuto otázku. Děkuji. Ano, pane Balko, možná byste mohl začít odpovídat na tyto otázky. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, jako vy eh, mm, budu eh, odpovídat slovensky. Eh, ne slovensky, ale slovensky. Takže budu mluvit slovensky odpovím slovensky na vaše otázky. Začnu ze zadu. Eh, hm, proč jsem odmítl odpovědět? Tak ano, já si... Ano, já, já si vzpomínám, že jsem Eh, dal takovou nějakou eh, nejasnou odpověď, že pokud bych dostal eh, tento názor, že bych zvážil svoje odpovědi a poradil bych se se svojí vládou. Měl jsem mluvit jednoznačněji, ale určitě jsem byl dalek toho, abych hm, tehdy nějak podrobněji věděl, že vztahy mezi členem účetního dvora a tímto výborem musí být založené na úplné důvěře. Takže kdybych odpovídal dnes, odpověděl bych jednoznačně yes, čili nemluvil bych vyhýbavě e, určitě na základě mm, těch vědomostí, která mám z minulého období, bych odpověděl jednoznačně. Jaký mám názor na to, jak by Evropský účetní dvůr mohl lépe e, mm, být prezentován ve veřejném mínění? E, jak bych posílil úlohu účetního dvora? v rám, a celkového dopadu našich doporučení a závěrů. Eh, uvedu jeden příklad, který v, eh, v současném uh, udělování audi, absolutoria je aktuální. Jako zpravodaj pro kohezi uh, jsem eh, byl zodpovědný za přípravu kapitoly 6 a diskutovali jsme také eh, v průběhu slyšení o této kapitole o doporučení číslo 5. To doporučení číslo 5 říká, že komise upravila možnost čerpání eh, finančních nástrojů svým nařízením a že se tak mělo stát Eh, pro, pro, jejím návrhem eh, pro legislativní autority, tedy pro vás a radu, eh, formou přijetí dodatku k příslušnému nařízení rady a komise z vaší strany, tedy ze strany výboru pro rozpočtovou kontrolu, nebylo přijato jednoznačné stanovisko v tom smyslu, jestli máme pravdu nebo zdali náš eh, názor tedy jak si přijímáte a bude se jednat dál. Eh, tam bylo eh, ve stanovisku řečeno pouze, že to berete na vědomí. A v, tom případě, v tomto případě, kdyby, a je to můj osobní názor v rámci tohoto setkání a naší výměny názorů, čili kdyby bylo jednoznačněji, nejen v tomto případě, ale i v jiných případech, Eh, řečeno, jaká je pozice legislativních subjektů, tak by i reputace dvora a, a jeho úlohy navenek mohly být silnější eh, nebo striktnější. A Poslední otázka se týkala mojí nezávislosti v souvislosti s tou poznámkou, kterou jsem vyslovil na adresu předsednictví Slovenské republiky v druhém pololetí. Uh, Samozřejmě jako člen účetního dvora jsem nezávislý, jsem úplně oddělený od své eh, vysílající země, ale moje představa je taková, eh, zejména proto, že my jako členové účetního dvora můžeme působit preventivně. Eh, pro čerpání finančních prostředků Evropské unie v našich členských zemích, což děláme prostřednictvím různých aktivit, prostřednictvím kontaktů, eh, zejména s nejvyšším kontrolním úřadem a eh, prostřednictvím plnění hm, E, ideí, které jsou zakotvené v protokolu číslo jedna. tedy to je spolupráce s národními parlamenty, kde účetní dvůr paralelně s předkládáním výroční zprávy tady u vás, tedy v Evropském parlamentu, posílá výroční zprávu také národním parlamentům. A moje představa je e, taková, že tomto koncentrovaném pololetí eh, bych intenzivně preventivně působil na příslušných úřadech Slovenské republiky, aby se dozvěděli opravdu co nejvíce, aby měli co nejvíce preventivních myšlenek na eh, to, jak předcházet porušování eh, při, eh, předpisů při čerpání prostředků Evropské unie. Taková je moje odpověď na vaše otázky. Uh, Děkuji vám, pane Balko, za vaši odpověď. My jsme si na to dali čas pouze do 9.30 na toho prvního kandidáta, protože je to kandidát na znovu jmenování, takže už skoro nemáme čas, ale jsou tu ještě tři kolegové, kteří se chtějí na něco zeptat. Prosím, kolegové, ptejte se co nejstručněji. Rozhodně ne déle než dvě minuty každý, prosím, ano. Eh, Petri byl jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane kandidáte, pane Balko, mám dvě otázky. Za prvé, Účetní dvůr je veřejný orgán odpovědný za zajištění toho, že se peníze daňových poplatníků budou řádně využívat. To všichni víme. A má pomáhat Evropskému parlamentu analyzovat, zda se evropský rozpočet používá podle finančních pravidel. V několika případech jsme žádali účetní dvůr, aby tomuto parlamentu poskytl konkrétnější informace o slabinách v členských státech, eh, co se týče jejich výdajů evropských peněz tak, abychom mohli řešit systemické nedostatky na úrovni členských států. Eh, tyto tzv. specifické informace pro jednotlivé státy jsou součástí analýzy účetního dvora do určité míry, nicméně bylo by potřeba dělat ještě více, aby parlament mohl problémy řešit efektivně. Má otázka je tato. Jak jste vy jako e, člen účetního dvora toto téma řešil a jak jej hodláte řešit do budoucna? A potom jen velice stručně, druhá otázka, ta se týká genderové vyváženosti. Je skutečně velmi politování hodné e, Ono to vypadá, že dokonce teď budeme mít 25 mužů a jenom třeba tři ženy po tomto kolečku jmenování. Takže se chci zeptat, jak jste v minulosti a jak hodláte do budoucna tuto nerovnováhu ovlivňovat. Děkuji, Petri. Odpovědi budou pak všechny najednou. Ano, paní Ayala Zender jako další ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla, aby pan Balko nám také odpověděl jiným jazykem než tím svým, protože eh, to je i eh, eh, jaksi součástí jeho funkce a potom to možná bude stručnější. Takže kapit kapitola rok 2010 až 12 výzkum a interní vnitřní politika. Tento rok, v roce 2014, jsme měli na stole absolutorium a my jsme zjistili obrovský, obrovský, skutečně obrovský eh, překvapivý nárůst, řekl bych, řekl bych alarmující nárůst chybovosti v této politice a včetně právě i případů eh, Eh, anulace nebo snižování redukce eh, kontrol ex ante, což potom vedlo k této situaci vysoké chybovosti. Já to říkám eh, pro účetní dvor, vím, že to za to vy nezodpovídáte, ale vy hovoříte o zjednodušování. Zjednodušování, dobře, to je dobrá věc, ale nesmí to vést k větší chybovosti, takže to by mě zajímalo. Tedy pro mě to je velice jaksi zneklidňující, tedy proč ta obrovská chybovost a ta by mohla ještě se zvýšit v politice vědy výzkumu a e, jak si zvýšila se v, e, v za dobu, kdy vy jste, měl, vy jste odpovídal za tuto politiku. Děkuji, Martina. Pane kandidáte, mám tři rychlé dotazy. E, první, která mě samozřejmě zajímá v rámci toho, že jsem byla zodpovědná za discharge procedure za rok 2014, Eh, chtěla bych se zeptat, co vy vidíte v rámci toho, že pracujete hodně na kohezní politice, eh, co vy vidíte jako nutné, abychom eh, právě předešli problémům v členských státech, jak více by měl nejenom výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale také účetní dvůr spolupracovat se členskými státy co byste vy navrhoval do budoucna. Eh, já si myslím, že bychom měli více eh, chtít zodpovědnost po členských státech, takže co proto udělat z vašeho pohledu, vzhledem k tomu, že jste autor té kapitoly, které se eh, shared management nejvíce týká, Druhý můj dotaz je, jaké změny eh, byste vynavrhoval do budoucna v Evropském účetním dvoře. A to nejenom eh, v rámci spolupráce eh, s ostatními institucemi. Vy jste lehce se dotknul spolupráce mezi výborem KONT a Evropským účetním dvorem, ale jaké jiné změny byste ještě navrhoval? Co si myslíte, že by se mělo uskutečnit do budoucna, aby se co nejlépe chránili finanční zájmy občanů Evropské unie? A můj poslední dotaz se toho možná trošku týká. Pravděpodobně e, jste si vědomí, stejně jako my všichni, situace, která se stala právě během, během discharge procedure, za kterou jsem byla odpovědná, a to s, jedným speciální, s jednou speciální zprávou Evropského účetního dvora, a to byla speciální e, zpráva o e, financích na migraci vy víte že ta procedura s komisí nebyla úplně standardní. já bych se ráda zeptala co vy byste dělal v případě že byste byl autorem takové speciální zprávy jak byste se k tomu postavil a jaký by měl být správný postup ideálního člena evropského účetního dvora? děkuji. Next is, uh, Mr. Deutsch. Děkuji, Deutsch jako další. Köszönöm szépen, nekem egy <clears throat> nagyon rövid kérdésem lenne. Děkuji, mám velice stručnou otázečku. Před šesti lety pan Balko ukázal své odborné kompetence a zkušenosti a proto jsme jej jako kandidáta podpořili zde ve výboru KONT Evropského parlamentu a posledních šest let odváděl dobrou práci jakožto člen účetního dvora. Má otázka je tato. Proč slovenská vláda nepostavila kandidátku? Někoho, kdo by byl skutečně schopný, kompetentní, odváděl takto dobrou práci šest let proč slovenská vláda nepostavila místo pana Balka kandidátku? Dovolte mi to parafrázovat. Bylo by skutečně takovým problémem, aby slovenská vláda postavila kandidátku, když tak schopné kandidáty mají? Ano, tak teď ještě dva, dvě pozdní žádosti, eh, Sigmantes. Ty ačiū pirmininkė. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pan kandidát nevyvolává mnoho pochyb, je evidentně velice zkušený, ale dovolte mi zeptat se na jednu věc. Účetní dvůr ve své zprávě zmiňuje, že zhruba 70 doporučení není implementováno členskými státy. Komise nepodniká určité nutné kroky. Jak hodláte zlepšit činnost v této oblasti? Myslím si, že mimo jiné je důležité, aby členské státy implementovaly vaše doporučení. Děkuji. Děkuji za stručnost a jako poslední pan Bartstes. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Pan zpravodaj se ptal na ta Tři e jedno z nich je equality, pak další jsou efficiency a tak dále. Můžete na to prosím zareagovat? Tak, celá řada kvalitních otázek, pane Balko, teď máte slovo vy. I will have, I will have a difficult... Uh, no, reagovat na všechno není vůbec jednoduché. Paní Ayala eh, mě požádala, abych mluvil jinak než svým mateřským jazykem. A eh, já bych samozřejmě rád eh, poblahopřál panu Tamáši Dojčovi k dnešnímu jaksi státnímu svátku v Maďarsku. On má ten takový ten tradiční odznáček Možná mnozí ani nevíte, eh, kvůli čemu ho nosí. Co se týká té poznámky pana Stáse eh, eh, ohledně etiky, dovolte mi říci, že etika je pro nás ta hlavní odpovědnost. Jinak nemůžeme vykonávat svou funkci, nemůžeme provádět audit. Eh, snažíme se ve veškeré své práci přistupovat k věcem eticky. Jeden takový příklad našeho eticky odpovědného přístupu je koordinace naší práce na ochranu zájmu občanů EU. Spolupráce s OLAFem jako další příklad. Je, myslím, etické, že v této oblasti navyšujeme svou práci, abychom tedy hájili finanční zájmy občanů EU. A to tím, že navyšujeme počet případů, které OLAFu předkládáme. Například v loňském roce to bylo 22 případů, o rok předtím 14. Když jsem do účetního dvora přišel, byly to tři případy. Jak vidíte, za šest let se toto zhruba pětinásobně navýšilo. No já nevím, přesto když dovolíte, pokračoval bych slovensky, protože pak to mohu lépe formulovat, eh, když dovolíte. The, uh, ideas and my thinking. Uh, eh, pokud jde o... Pokud jde o otázku eh, pana Valčise, který řekl, že 73 eh, našich doporučení se neimplementuje v členských státech. Eh, možná, že to bude chyba teď, když takhle odpovím. Já si nepamatuji, že by jich bylo 73. Já mám v povědomí, a bylo to prezentováno i tady ve vašem výboru, při, v rámci zvláštní zprávy o follow-up. Já mám v povědomí to, že 73% z našich doporučení, kterých bylo více než 600, která tedy jsme eh, udělali během eh, let 2012 až 2015, byla plně nebo částečně implementována. To procento já mám zafixované právě v této souvislosti, eh, jak jsme implementovali naše doporučení. Co se týče otázky pana doktora Dojče, proč slovenská vláda Eh, ne, eh, nabídla, eh, nejmenovala nějakou ženu jako kandidátku. Já nejsem člen vlády a nemůžu odpovědět za to, za naši vládu, proč mě navrhla opětovně za člena, ale já jsem se snažil i při vší nezávislosti člena účetního dvoru během těch šesti let nebýt v ulitě tady v Lucemburku schovaný, ne tady, ale v Lucemburku, nebýt schovaný jenom v úřadu. Snažil jsem se opravdu opravdu působit. Tak, jak jsem říkal, preventivně po dobu prezentace naší výroční zprávy, kterou jsem dokonce prezentoval na oficiálním zasedání eh, kabinetu vlády v roce 2012, každoročně výboru pro evropské záležitosti, ministrovi financí. Samozřejmě nejpodrobněji jsem spolupracoval s nejvyšším kontrolním úřadem. Takže opravdu jsem se snažil Eh, zanechat stopy své práce, zejména eh, ve smyslu prezentace a preventivního působení v oblasti čerpání finančních prostředků ze strany Slovenské republiky. Eh, co se týče otázky na můj názor na migraci, na zvláštní zprávu o migraci když eh, jsme eh, řešili tento problém na rokování kolegia, eh, tak samozřejmě já i další moji kolegové při prvním čtení jsme byli trochu znepokojeni eh, eh, dopisem tří místo předsedů Evropské komise a eh, požadovali jsme to, považovali jsme to za zásah do integrity účetního dvora a za pokus o něco jako řízení. Není to správné slovo a jiné mě teď nenapadá. Čili myslím si opravdu, že Mm, to ze strany, tento postup ze, nebyl úplně eh, nejlépe zvolený v této souvislosti, v souvislosti s touto zvláštní zprávou o migraci. A myslím si, že e, jsme měli dvě procedury k původnímu materiálu a potom k tomu dodatečnému materiálu, kterým jsme se dodatečně zabývali. Jiná věc je samozřejmě aktuálnost takovéto zprávy. My bychom samozřejmě měli být co nejaktuálnější. A já si vzpomínám na sarkastický výrok některých mých kolegů, kteří už jsou v důchodu a říkali, no po těch dvou letech, až my vydáme eh, zvláštní zprávu, tak už všecko bude úplně jinak. A někdy to tak opravdu je a proto jsem rád, že ze strany vaší, jakožto ze strany legislativce, eh, byla přijata změna příslušného nařízení, v jehož rámci my jsme povinni postupně zkracovat termíny a eh, lhůty časy našich zvláštních zpráv až na 13 měsíců, což je pozitivní, protože dělat zprávy s časovým posunem, publikovat podávat zprávy s časovým posunem 24 měsíců, jak tomu bylo, když jsem v této instituci začínal, to určitě je nemyslitelné. Paní Ayala Sanders eh, se, pýta, eh, se ptala Já se omlouvám, nedokážu to po sobě přečíst. Můžete svou otázku prosím zopakovat? Uh, repeat the question, Ines. Buďte tak hodná, Ines, a zopakujte otázku. Presidente, sí. No, pane předsedo, já jsem měla otázku týkají funkce eh, od, osoby odpovědné za kapitolu eh, ve výroční zprávě eh, věda, výzkum, vnitřní politika 2012, 10 až 12, to byly roky, kdy velice obrovskou, obrovským tempem narostla chybovost v těchto politikách až eh, do roku 2014, vlastně tam by to bylo nejvyšší. A vy tady hovoříte, že je třeba to všechno zjednodušit a jak eh, tedy eh, to znamená, ta zvýšená chybovost nebyla nahoru způsobena právě tímto zjednodušováním, takže protože se i rušily ty kontroly ex ante. Ano, chybovost. Eh, ano, chybovost eh, má velký význam samozřejmě, ale na druhé straně si myslím, že by to neměla být eh, nějaká mantra nebo ikona. Spíše bych eh, se klonil k tomu trendu, který eh, nastal i zásluhou tohoto výboru. A sice do popředí dávat výsledky a výkonnost. Samozřejmě, že chybovost je určitý ukazatel, ale nemyslím si, že by měla být nějak favorizována kontrolována a majorizována. Ehm, chybovost v oblasti koheze, ano, ta byla nejvyšší v loňském roce. V roce eh, bylo to 5,7% eh, za rok 2014. A my uvádíme i důvody této chybovosti ve svých zprávách a samozřejmě, že někdy je tam i špatný přístup členských států eh, k informacím. My například konstatujeme ve výroční zprávě, že členské státy měly dostatek informací a mohly tu chybovost podchytit a opravit a pak by mohla být nižší o 1,7 A na druhé straně samotné členské státy způsobily nárůst o 1,7 svými rozhodnutími, čili pokud bychom to propočítali, eh, tak ta chybovost by byla nižší o 3,3 desetiny procenta a to už stojí za zmínku. Samozřejmě, že komise se snaží v oblasti chybovosti eh, a nejčastější argumenty jsou tam, že chybovost při čerpání v evropských financí vzniká zejména z důvodu složitosti pravidel čerpání, složitosti legislativního rámce a legislativní základny. Eh, já jsem byl na jednom eh, setkání Uváděl jsem setkání na prvním zasedání High Level Group eh, pro zjednodušování, usnadňování, kterou vede eh, bývalý místo předseda komise Kavas, eh, kde se eh, vlastně vtipně začínalo mm, tím, že o simplifikace, že simplifikace je evergreen, že se o ní mluví už 20 let a mm, zatím se nám ji nedaří jenom uvádět do praxe. A proto vítám iniciativy například komise zaměřené na vytváření třeba takových subjektů, jako je High Level Group for Simplification, simplification, které mají eh, dát návod, jak zjednodušovat postupy. Samozřejmě simplifikace nemůže být absolutní, nemůže být, nemohou být pravidla hry pro čerpání evropských prostředků absolutně zjednodušena. Příjemci by byli samozřejmě nejradši, kdyby vyplnili jednostránkový formulář a dostali na tom eh, základě miliony eur, ale takhle to nejde. Čili eh, musíme hledat možnosti a možná už jsme našli i příklad, jak se to dá a si sice je to eh, Horizont 2020, kde opravdu eh, došlo k velkým ehm, zjednodušujícím opatřením. A co se týče Hmm, a to možná je otázka společná pro více z vás. Eh, co bych jako člen účetního dvora dělal v těch oblastech, které jste jmenovali? Mám všeobecnou odpověď. Samozřejmě já jsem členem určitého kolegia. Eh, ve svém svěřeném úseku mohu předkládat své názory, své poznatky, svá stanoviska, ale samozřejmě závisí, eh, záleží potom na kolektivním rozhodnutí kolegia účetního dvora. Eh, takže samozřejmě já eh, ve smyslu eh, jak jednání, tak setkávání s členy vašeho výboru, s dalšími, ehm, s dalšími subjekty budu prostě navrhovat, navrhovat oblasti ehm, pro zveřejňování. Asi bychom tady mohli sedět dlouho, určitě bychom přišli na celou řadu dalších otázek, ale asi už nemáme čas. Děkuji a teď tady pan Šoltes, pan zpravodaj, který by to stručně schrnul na závěr. Uh, thank you, miss, uh, Mr. Chair. Will, uh... Děkuji, pane předsedo. Jak jsem řekla, na začátku není pochyb, o e, profesionálních, profesních zkušenostech. Já osobně jsem očekával od některých odpovědí větší konkrétnost. A to především na ty nejdůležitější body. Víte, otázka etiky ve veřejných financích v některých zemích hraje velkou roli a určitě eh, lze nalézt spoustu kaus, skandálů, s korupcí, tady etikou. Pane Šoltesi, my budeme hodnotit potom všechny, takže jenom závěrem. Já si myslím, že pan kandidát je zkušený a doufám, že v novém mandátu se bude snažit i zlepšit roli instituce tak, aby eh, ty zprávy, ty nálezy byly, měly větší vliv a byly více známy. Děkuji, pane Šoltesi. My mm, jsme eh, mm, Eh, my tedy nemáme čas, teď eh, určitě na každého dalšího budeme potřebovat eh, půl hodiny, ale tady jsme si mysleli, že to bude snažší, protože jde o znovu jmenování, ale vypadalo to, že tady bylo hodně zvídavých otázek. A tím tedy uzavřeme prvního kandidáta. Děkujeme, pane Balko. Budeme pokračovat ve slyšení eh, kandidátů a já poprosím kandidáta eh, lotyšského eh, účetního, kandidáta Lotyšská, kde pak ho máme. Mr. Kozlovs. Pan Kozlovs.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 Vítejte, omlouváme se za spoždění. Budeme pokračovat eh, se naším zpravodajem, pan Šoltes. Uh, Já se omlouvám. Jste připraven, pane Kozlovce, za, abyste přinesl úvod? Ano. Tak, prosím. Dámy a pánové, paní předsedkyně, členové výboru, milí kolegové, stávající partneři a já vám děkuji za tuto příležitost zúčastnit se dnešního jednání jako e, lotyšský kandidát na funkci člena účetního dvora. Je to pro mě velká čest i je to velká odpovědnost. Na začátku stručný úvod mé kandidatury. Pro mě to byla dlouhá cesta, téměř 20 let Eh, působím ve veřejné správě, ve financích, v daňové politice, ve finančním eh, managementu v Lotyšsku i eh, mezinárodně, a to především zde v Evropě. Já mám velký přehled a dobře jsem pochopil evropské záležitosti mm, a jdu za rámec hospodářských finančních záležitostí i jsem pochopil vztahy mezi různými politikami, dobře jsem pochopil, jak fungují evropské instituce, jako mají rozhodovací role a také i jasně jsem pochopil, jak je spravován evropský rozpočet a jaké výzvy před ním stojí. Moje nezávislost a to, že nemám žádný konflikt zájmu, to je bezpochybné, podle mě. Právě proto lotyšská vláda mě navrhla k vaší úvaze, a já za to velice vděčím naší vládě, která mě jednomyslně podpořila. Nyní dovolte, abych, nyní bych chtěl tedy použít eh, své know-how, zkušenosti ke službám evropských institucí Evropské unie. Pokud budu jmenován, tak pro mě bude velká podsta, že budu moci pracovat v jakékoliv oblasti. A díky zkušenostem, a to především v oblasti hospodářských a finančních politik a řízení. A je to pozice, která dává velké příležitosti, jak podporovat eh, evropský projekt, jak i zavést lepší zodpovědnost eh, ve finančním řízení. Všichni dobře víme, že eh, léta, léta Evropa teď trpí nedůvěrou občanů. Občané mají pocit, že se jim vzdaluje Evropa a někdy, bohužel, že je to kvůli, eh, neřa, ne, kvůli špatnému vynakládání veřejných výdajů z rozpočtu, z, Evrop, z evropského rozpočtu. A já si myslím, že ale mm, právě rozpočet je eh, velkým nástrojem, jak opět získat důvěru občanů, aby občané skutečně viděli, že Evropa mm, mm, eh, je prospěšná a za prvé rozpočet se musí implementovat podle pravidel a potom e, efektivně, účinně a hospodárně. Je to těžký úkol, který znamená velkou angažovanost všech institucí a členských států. V tomto kontextu úzká spolupráce mezi Evropským parlamentem a účetním dvorem je nezbytná, tak abychom zlepšili způsob, jak vynakládáme peníze daňových poplatníků. Já si cením role vašeho výboru v tomto a myslím, že musíme se do budoucna zamyslet nad následujícími principy a ideami. Za prvé, Jaký by měl být výsledek eh, toho, že eh, peníze se centrálně schromažďují na evropské úrovni? Jaké politiky by bylo třeba financovat z evropské úrovně? Jak každý členský stát eh, vnímá svůj příspěvek do evropského rozpočtu? A jaké řízení, kontrola, audity se aplikují? a jak každý členský stát vnímá i ty příjmy z evropského rozpočtu. Jenom je to, eh, je, jsou to tedy peníze, které jim tak spadnou a eh, od někud tak to vnímají, anebo eh, to vnímají jako peníze svých vlastních daňových poplatníků, které třeba řádně zpravovat. Samozřejmě, tady je třeba vybudovat řádný vztah mezi touto kulturou vynakládání prostředků, investice. A co to znamená implementace evropského rozpočtu pro eh, efektivní finanční řízení? Zde já vidím určitou linii, určitý vztah mezi tím zjednodušováním a složitostí. Jaké finanční režimy budeme aplikovat na eh, eh, evropské projekty? Takže hm, to budeme muset řešit, to řešíme teď a to nás čeká i do budoucna a teď bych chtěl zúraznit eh, mm, několik eh, bodů, které jsem zodpověděl v dotazníku. Vím, že je třeba posílit spolupráci mezi Evropským parlamentem a určitým dvorem. Já myslím, že tady není žádný rozpor mezi tím být nezávislý a eh, relevantní. A hm, účetní dvůr je důležitou součástí celého systému finančního řízení a měl by Eh, velice pečlivě naslouchat mm, zainteresovaným stranám a ty zainteresované strany by měly vést fundované debaty a i dodržovat doporučení účetního dvora. A eh, s tím, že konečný dopad by měl být dopad legislativní. I eh, účetní dvůr by tak měl ovlivňovat legislativní akty prostřednictvím svých zpráv a nálezů. Teď mm, ten výkonnostní audit, to je teď takové módní slovo. Já myslím, že je to důvodné, protože my musíme vytvořit jasný vztah mezi evropskými strategiemi a evropským rozpočtem. Ano, musíme být pečliví a uvědomit si také, že výsledky mm, e, musí být kvalitativní a samozřejmě to se hůře měří a vyhodnocuje. Pokud budu jmenován, tak také se nebudu bránit těžším tématům, jako e, zvýšit zodpovědnost na národní úrovni, jako detailnější výkaznictví, e, detailnější výkazy a zprávy účetního dvora Vítám i snahu účetního dvora eh, dělat osvětu, vysvětlovat eh, vše veřejnosti, to je tedy ta nová komunikační strategie. Účetního dvora paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za pozornost a budu se těšit na vaše otázky. Děkuji. Ähm, Já vám děkuji také za odpovědi eh, na ten dotazník a teď má slovo pan zpravodaj Igore, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. No, pokud jde o profesionální, profesionální, profesní zkušenosti, tak on, eh, kandidát tedy zastával různé diplomatické funkce, eh, i zná velice dobře eh, evropské procedury v radě, ale já, mě zajímají jeho zkušenosti s auditem, tedy s kontrolami. A zde není pochyb o tom, že máte velké zkušenosti, eh, protože jste pracoval v různých institucích, úřadech, především eh, v době vašeho předsednictví v ECOFINu, ale možná byste nám mohl říci víc o vašich kontrolních zkušenostech. A za druhé, stále Kdybyste nám mohl říct víc o, o věc, ne problému, ale o e, jmenování kandidáta? Um, A potom tedy na ty vaš, vy, k těm vašim otázkám. Vy jste v otázce 14 řekl, že v případě korupce, nesrovnalosti ve vlastním členském státě, že rychle vyhodnotíte všechny informace s cílem stanovit, jak nejlépe postupovat a že se spojíte se příslušnými orgány v členském státě co nejdříve. Ale jak víte, člen účetního dvora a každý auditor který provádí kontrolní činnost, tak je vázán eh, mlčenlivostí do doby, než je zpráva eh, zveřejněna. Jak tedy byste vysvětlil tuto odpověď? Děkuji. Tak prosím, máte slovo, pane kandidáte. Děkuji, pane Šoltesi. Děkuji za vaše. And also thanks, uh... Děkuji za vaši zprávu a za tyto dotazy. Co se týká mých zkušeností, já jsem ve svých odpovědích zdůraznil, že síla účetního dvora není pouze v národní rozmanitosti jeho členů, ale také v rozmanitosti jejich zkušeností. Já si myslím, že mé zkušenosti v EU v oblasti rozpočtu EU a absolutoria Eh, tedy co se týče výročního rozpočtu, že to je něco, co by bylo pro účetní dvůr velmi cenné. Takže to je velice důležité. Pak ještě jeden aspekt této odpovědi, to by byly mé zkušenosti eh, z Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, kde jsem byl členem auditního výboru této banky, mimo jiné samozřejmě. Mandát eh, tohoto výboru nebo této komise, chcete-li, byl velmi široký. Zabývali jsme se eh, tím, že jsme řešili práci externího auditora banky, hodnotili jsme, zda externí auditor odváděl dobrou práci, ale zabývali jsme se také operačními aspekty eh, práce banky, například hodnocení rizik, výkonnost banky, eh, kvartálně, pokud si dobře vzpomínám, jsme hodnotili eh, zprávy o výkonnosti banky. A to je velice důležité v kontextu mé možné práce ve účetním dvoře a také jsme hodnotili eh, práci hodnoticího oddělení banky, kde se v podstatě eh, řešilo, zda zaměstnanci ty investiční projekty prováděli tak, aby to bylo v souladu s mandátem banky. A také samozřejmě s principy řádného, eh, řádné zprávy peněz. Takže to jsou, myslím, věci, které souvisejí s auditem, s finančním řízením v mé kariéře a jsou to věci velice důležité. To vše je pak doplňováno širší znalostí fungování EU, jejich institucí. Prakticky vzato má spolupráce s komisí, radou, členskými státy a také Evropským, sta- e, Evropským parlamentem je velice důležitá. Co se týká toho eh, soudního případu, jak jsem uvedl ve svých odpovědích, eh, to je konkrétně otázka číslo 10, v Lotyšsku proběhl otevřený konkurs, otevřené výběrové řízení na kandidáty na eh, člena účetního dvora. Je to, tuším, nejotevřenější, nejtransparentnější proces v celé EU. Takže to je jeden aspekt který bych chtěl zmínit. A samozřejmě eh, konkurenty jsem měl, byli další kandidáti, kteří v rámci toho poměrně dlouhého výběrového řízení nakonec nebyli vybráni. A jim se to možná nelíbí. A proto možná chtějí využít všechny prostředky, aby, řekněme, eh, trošku podkopali výsledek toho výběrového řízení. Eh, výsledky výběrového řízení eh, byly eh, potvrzeni ministry kabinetu. Nejprve jsem byl jmenován kabinetem během premiérského mandátu paní Strajuma. A poté, jak možná víte, se u nás změnila vláda a přišla vláda nová, která ale mou kandidaturu rovněž podpořila a proto jsem dnes zde před vámi. A zatím tedy k, tomu, k té změně rozhodnutí vlády nedošlo. Protože vláda v tom výběrovém řízení má samozřejmě plné právo nezohlednit tu navrženou nominaci toho, toho nominanta a také to v minulosti několikrát udělala. A to, myslím, ukazuje, že i naše vláda mě považovala za vhodného pro tento účel a proto mě jednomyslně podpořili. K vaší poslední otázce. Co se týká mého eh, chování v případě podvodu, korupce nebo nějaké nesrovnalosti. Já tu otázku vnímám jako otázku, která v podstatě odkazuje na situace, kdy bych já měl nějaké informace. Nebyl bych součástí auditu, ale nějak by se ke mně dostaly informace, že takový případ možná nastal. V takovém případě si myslím, že mou povinností by bylo, povinností jako občana mimo jiné, by bylo informovat příslušné orgány členského státu. Samozřejmě nehovořím o situaci, kdybych já byl sám součástí toho auditu. Poté bychom to zohlednili v té auditní proceduře. Takže to jenom, abych dovysvětlil ze své strany něco, co možná eh, nebylo správně pochopeno. To je vše. Děkuji. Děkuji vám. Kolega Sarvá má eh, slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane kandidáte, Pan zpravodaj už se na to ptal, ale já na vás tak trošku ještě zatlačím ve stejné věci. Eh, váš životopis. Pokud správně chápu, tak ty funkce, které jste zastával, nejsou přímo spojené s řízením výdajů z evropského rozpočtu. Zmínil jste EBRD, a opravte mě, pokud se pletu, to nesouvisí s e, kontrolou výdajů rozpočtu EU, nebo ano? Členové Evropského účetního dvora jsou velice důležitým orgánem, který zajišťuje řádné využívání peněz našich daňových poplatníků. Takže mě by skutečně zajímalo aspoň v pár větách, e, abyste mě přesvědčil, tedy mě a mé kolegy, v té jaksi oblasti, abyste, řekněme, doplnil ty mezery, které jsou ve vašich zkušenostech. Prosím, přesvědčte mě, že tuto práci zvládnete. A tím budu uspokojen. Má otázka číslo dvě se pak týká um, opět eh, rovnosti pohlaví. Nejde pouze o členy účetního dvora jako takové. Ve výroční zprávě účetního dvora vidíme, že zde je výrazná nerovnováha pohlaví na všech úrovních účetního dvora. Takže má otázka na vás. Co s tím hodláte dělat? Jakým způsobem se budete snažit toto ovlivnit? A eh, jestli dovolíte malinkatá na pověda, Prosím, nepoužívejte tu taktiku jako pan Balko, protože já s tím mám velký problém. Když se řekne, že rozhoduje kolegium, a jinými slovy se řekne, no ve finále v podstatě s tím já nemůžu udělat nic a ono to je de facto úplně jedno. Což jinými slovy znamená, že eh, tady nemusíme vůbec sedět a můžeme jít někam na kávu, když to je k ničemu, co tady děláme. Chápete, co chci říct, ano? Vy jste velice mocní lidé v účetním dvoře, ano, tak prosím zareagujte i na toto. Děkuji. Kolegyně Ayala Zender. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pár otázek. Za prvé, vy hm, jste eh, schopný, eh, vysoký úředník, loajální vládě a také právě jste nám řekl, že i vděčíte za to vaš vlastní vládě. Takže já bych si chtěla vyslechnout, jak by přispějete eh, k tomu, abyste zlepšil Evropskou unii, protože jste hovořil o vztazích za předsednictví. Potom vztahy Eh, pokud jde o ty eh, lhůty pro zprávy účetního dvora, vy jste řekl, že je těžké sladit tu časovou lhůtu a kvalitu. Co ti myslíte? Bojíte se, že kvalita nebude dobrá, když to bude rychle? A potom vztah s EFSI. My jsme měli možnost eh, o tom dlouze hovořit dny i noci. A jaký je váš názor? Vy víte, že v EFSI tam jde o to, dostat peníze z eh, rozpočtových linek, eh, samozřejmě pod kontrolou parlamentu a mm, účetního dvora. Dostalo se to do takového finančního nástroje, který je ale teď pod kontrolou Evropské investiční banky. A mm, vy vy, když budete členem účetního dvora, tak jak si myslíte, pokud budete zvolen, jak budete mít, budete mít možnost kontrolovat tyto peníze tak, aby e, skutečně byl řádně kontrolován evropský rozpočet i tyto, rozpočet, i tyto peníze. Kolega Balčitis, prosím. turėjau progos pasidomėti, kaip... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem měl možnost eh, zkontrolovat práci pana kandidáta eh, na lotyšském zastoupení a podle toho, co jsem slyšel od kolegů, musím říci, že reakce na něj tam jsou velmi pozitivní. Myslím si, že v celé řadě sfér života je důležité, aby kterýkoliv kvalifikovaný expert mohl, dokázal pracovat v týmu a myslím si, že zejména účetní dvůr je v podstatě týmová práce. Hovoříme-li o kolegiu a tak dále a tak podobně. Co se týká zkušenosti auditorů, tak auditoři v mnohých členských státech pracují ve velmi komplexním prostředí a musí vypracovávat doporučení a závěry, což je to nejdůležitější. Myslím si, že tento kandidát má dostatečné zkušenosti, aby toto vykonával. A mm, co se týká respektování principů práce účetního dvora, tak mm, jeden důležitý princip je mm, zajištění řádného včasného využívání prostředků z rozpočtu EU. Já se chci zeptat, zda zde vnímáte určitý protimluv, že na jednu stranu musíte využívat peníze efektivně a vhodně, a na druhou stranu musíte zjednodušovat pravidla pro jejich používání, protože nikdo v podstatě neví, jak by k tomuto zjednodušování mělo docházet a každý členský stát si to dělá po svém. E, co se týká hlavního principu vaší práce, e, finanční účetnictví, transport, transportní projekty, energetická účinnost, kultura. V které oblasti si myslíte, že můžete být nejužitečnější, pokud budete schválen jako člen účetního dvora? Děkuji, paní Dlabajová, dvě minuty. Thank you very much. Uh, dear Michal Kozlovs, just... Děkuji, pane Kozlovsky, eh, Kozlovsi, dvě rychlé otázky. Eh, zcela souhlasím s kolegou Sarvámou. je potřeba, abychom od vás slyšeli více abyste nám řekl, zda máte dost zkušeností, abyste tuto práci prováděl. Je potřeba, abyste nás přesvědčil, že vaše profesní dovednosti jsou dostačující pro člena účetního dvora. A pak jedna konkrétní otázka na vás, abych tak trochu okusila váš profesní názor. Už eh, nějakou dobu čelíme tématu spolehlivosti eh, a já se chci zeptat, jaké je vaše stanovisko k tomuto, protože vy máte zkušenosti na obou stranách barikády, aby se tak řeklo. Kde vidíte možnost pro zlepšení a co si myslíte, že bychom mohli udělat? Já nevím, národní prohlášení a tak dále a tak dále. Co můžeme udělat, abychom získávali spolehlivější data z členských států? No a pak ještě jedna otázka, když dovolíte. Mně se velmi líbilo, co jste napsal ve svých odpovědích, tedy že jste rád, že jste byl součástí toho období, kdy vaše země jak si činila rozhodnutí důležitá pro budoucnost této země. My jsme v podstatě stejně staří a prošli jsme si eh, tím skoro samým ve svých státech, ale eh, Teď jsme eh, ve stejné situaci i v Evropě. Evropský účetní dvůr je jednou z hlavních institucí. Takže se chci zeptat, co svým nadšením můžete udělat proto, abyste změnil budoucnost Evropy, abyste určoval její další změny? Co jako člen účetního dvora můžete udělat v této věci? Děkuji. Děkuji, pan Zdechovský, dvě minuty paní předsedající vážený kandidáte já se vás chci zeptat na vaše manažerské schopnosti. já jsem četl eh, důkladně váš životopis a chtěl bych se zeptat vás jak si představujete spolupráci s dalšími členy týmu a jak jste schopen vést tento tým jestli byste mohl říct třeba nějakou konkrétní představu jak druhá moje otázka se týká vaší představy spolupráce s tímto výborem jestli byste mohl tuto otázku ještě více, rozvést jestli byste nám mohl dát třeba konkrétní příklady jak si představujete vaše působení na, evropském účetním dvoru a jak eh, vidíte třeba roli kontrolního kontrolního výboru evropského parlamentu. a poslední otázka je možná otázka fiktivní ale pro mě strašně důležitá jak byste postupoval kdyby předseda vlády kterému jste radil měl jste zjistil že, že eh, neoprávněně čerpal peníze z evropských fondů a teďka by vás kontaktoval s tím abyste mu poskytl informace ohledně, ohledně auditu jak byste se zachoval? Jak byste se zachoval třeba i k dalším lidem, kteří by vás o tuto službu požádali? Děkuji za odpověď. Paní Schmidt. Ja, danke. Ich nur eine Děkuji, já mám jenom krátkou otázku. Uh, Eh, vy jste velmi dobře řekl, že eh, Evropská unie se rozvíjí směrem pryč od občanů a řekl jste, že účetní dvůr by mohl přispět k tomu, aby se financovaly projekty na znovu získání důvěry občanů. To jste uvedl i ve svých písemných odpovědích, ehm, že se musí zacházet s prostředky efektivně, úsporně. Samozřejmě to je Eh, jasné, ale poněkud příliš všeobecné. A já si myslím, že to není nutné při vaší kvalifikaci eh, odpovídat takhle všeobecně. Čili jak si to konkrétně představujete, že byste svou činností v účetním dvoře eh, působil na to, aby se Evropská unie jaksi přibližovala občanům? Děkuji. Pan kolega Stas, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád navázal na otázky kolegů a připojil se k těm, kteří vás žádali o to, já jsem tady, kteří vás žádali o to, abyste se mm, jaksi podrobněji vyjádřil eh, ke svým schopnostem v oblastech auditu, abyste nás přesvědčil. Myslím, že jsou to otázky, které tady zazněly několikrát, tak prosím, abyste se k ním vyjádřil. A za druhé, eh, víme, že Mm, um, jeden kandidát um, podal žalobu. Eh, šlo o 27. ledna, s datum 27. ledna. My jsme dostali od kolegu informaci, že eh, tady musí být rozhodnuto a sice eh, příští týden 22. března. Můžete to prosím potvrdit? Byla tato žaloba zamítnuta nebo stále ještě probíhá? To je další věc. A ehm, potom kolegové se ptali také na povinnou, povinnou mlčenlivost členů účetního dvora vzhledem k informacím, které mají k dispozici. Můžete eh, nám na 100% jistě říci, že nikdy eh, nepředáte informace ehm, třetím osobám, mm, pokud půjde o informace tajné, protože to utajení, ta mlčenlivost je důležitá. Ehm, děkuji. Kolega Novakov, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem inženýr, ale eh, líbí se mi jaksi inženýrský přístup, zejména k veřejným financím. A proto pro mě ty důležité věci jsou, jak dobře fungujeme, jak efektivní jsme a jaké máme výsledky. A eh, tedy má otázka. Ehm, v současné situaci ačkoliv si uvědomuji klíčovou roli, jako účetní dvůr hraje, většina doporučení a všechny ty zprávy, zejména ty zvláštní zprávy, které publikujete, eh, my zde diskutujeme, propagujeme a upozorňujeme na ně a tím to končí. Jaké možnosti zlepšení zde vidíte? Jak je možné vaše doporučení, aby se tak řeklo, dostat ještě dál? abyste byli ještě vlivnější, ještě efektivnější, když už ty zvláštní zprávy vypracováváte. Děkuji. Děkuji, já jsem se také přihlásila. Pro nás je důležité to, abychom dostali re, e, někoho, e, jakéhosi reformátora do účetního dvora, e, kdo se postará o zkrácení lhůt, urychlené předkládání zpráv a proto Řekněte nám prosím pár vět k tomu, jak, eh, jaká by byla vaše pozice, jak byste se eh, viděl. Eh, vy máte za sebou určitou profesní kariéru a to jsou určitě mm, dobré, splňujete předpoklady pro práci v účetním dvoře, ale jak vidíte svoje místo v této instituci? Thank you. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také členů výboru. To jsou dvě stránky otázek, takže se pokusím odpovědět na všechny, ale pokud něco vynechám, doufám, že ne, tak eh, prosím mi to přepomeňte. Kolegové, se, tedy poslanci se ptali na moje zkušenosti v oblasti kontrolní činnosti, tedy auditu a jak eh, to zlepším. Pokud je o to zlepšování, eh, tak eh, samozřejmě pokud budu jmenován, nebo po jmenování, budu si zlepšovat odborné znalosti v auditu prostřednictvím kurzů zde v Bruselu i mimo Brusel takže ano, budu se učit, to je první odpověď. Důkazem toho je fakt, že před pár lety jsem uh, udělal MBA. Eh, a já si myslím, že to celoživotní vzdělávání je pro mě důležité. Já vždycky jsem obětoval další věci ve prospěch právě vzdělávání. a to MBA, takže eh, součást toho studie, mm, studi, tohoto studia mm, bylo také účetnictví, mm, kontrolní činnost, audit eh, a také i moje zkušenosti z banky pro rekonstrukci, z Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. Ano, zasedal jsem v auditorském výboru a e, v podstatě naše informace používali členové představenstva a já tedy spíše samozřejmě mám zkušenosti e, v e, oblasti, řekl bych, politické, než té čistě technické, odborné, ale já si myslím, že to budu moci zlepšit a vlastně již na tom pracuji. Gendrová rovnováha. Tuto otázku jsem očekával. Za prvé, byl jsem jmenován vládou, kterou vede žena. To je dobrý signál, že asi zvážili všechny pro a proti mé kandidatury a rozhodli se pro mě. Premiérka mě v tom plně podpořila genderová rovnováha u účetního dvora asi není zrovna optimální, to uznávám. Asi na úrovni stáfu zaměstnanců je to lepší. A já ale jsem z, ze členského státu, kde genderová rovnováha ve státní veřejné správě již v podstatě je spíše na straně žen, ministrině financí, státní tajemnice, u nás v Lotyšsku to bereme velice vážně. Ten fakt, že mě jmenovali a podpořila mě řada žen, tak to něco znamená. A potom paní Sender se ptala na EFSI jak EFSI může zlepšit evropský rozpočet. My eh, v rámci vyjednávání jsme vedli často tvrdá jednání s paní Sender. Ano, já jsem tehdy již odpověděl, myslím. Podle mě FC je experiment. To je takový test toho, zda jsme schopni používat evropský rozpočet jinak. Pokud, když dáme členskému státu euro, tak doufáme, že v některých případech Eh, jak si eh, to eh, bude mít ten pákový efekt a vznikne z toho více euro v členských státech tady. To posílí tuto schopnost. Víme, že je třeba mm, pracovat s malým rozpočtem, který bude možná ještě menší, lépe. Musíme otestovat různé způsoby, jak používat rozpočet efektivněji. Paní Sender také se ptala na ty zvláštní zprávy, jak já vidím rovnováhu mezi časem a kvalitou. Tady. Spíše bych řekl, že já nejsem nutně proto, abychom zkracovali časové lhůty, termíny, eh, tak jak to půjde. Já myslím, že především naše eh, výstupy musí mít autoritu, neseme velkou odpovědnost. Něco tam konstatujeme, něco doporučujeme, tudíž by měla být správná rovnováha mezi eh, časem, který má účetní dvor k dispozici na tyto výstupy a kvalitou, která se očekává. Průměrně 13 měsíců, podle mě to lze splnit a určitě účetní dvůr, pokud se nemýlím, již o to usiluje. EFSI. Opět paní Sender ptala se na eh, jaksi kontrolu nad, eh, nad prostředky, které má v kompetenci Evropská investiční banka. Ty kontrolní mechanismy jsou trochu slabší, nebo daleko slabší, než normálně, když kontrolujeme eh, evropský rozpočet. A myslím, že my jsme o tom hodně mluvili a my jsme zaprvé vylepšili návrh komise na základě návrhu doporučení Určitního dvora. Byl ten návrh komise zlepšen a určitě už existuje vlastně dohoda mezi parlamentem a účetním dvorem a Evropskou investiční bankou, jak toto řešit, jak tedy kontrolovat tyto prostředky a mm, účetní dvůr má již svůj přístup k tomu, jak kontrolovat EFSI a pokud budu jmenován, tak rád těmto úvahám přispěji. Potom další otázky. Mlčenlivost, nezávislost, tady mohu potvrdit samozřejmě jako člen účetního dvora, nebudu předávat žádné informace premiérce, premiérovi, tedy já myslím, že určitě žádný premiér, eh, doufám, se nedostane do situace, kterou zmínil pan Stajs, a navíc premiérka, která, eh, nebo mě jmenovala, ještě není premiérkou. Nebo premiér, který mě jmenoval, ještě není premiérem, takže to je vyřešeno částečně. Paní Dlabajová měla několik otázek. Eh, spolehlivost údajů z členských států. Také jsem v tom dotazníku řekl, že moje premisa je taková, že nelze, aby nelze tedy e, používat žádné výmluvy, členské státy musí poskytovat údaje nezbytné pro analýzy a samozřejmě potom je to otázka nákladů a výhod, které ty kontrolní činnosti mají. To je jiná věc. To se liší v různých členských státech můj osobní názor je, že členské státy by měly být 100, poskytovat informace nezbytné pro kontrolní činnost i další činnosti. Eh, které jsou nezbytné pro žádné finanční řízení. A teď role účetního dvora v budoucí debatě o budoucnosti eh, evropského rozpočtu a eh, řízení rozpočtu. Já nebudu mít žádná tabu. Já eh, nebudu a priori vylučovat žádná témata, jenom kvůli tomu, že třeba před deseti lety se rozhodlo, že o těchto tématech se diskutovat nebude. Doba je velice těžká, náročná, takže musíme zapomenout na veškerá tabu a řešit věci otevřeně. A já některá jsem zmínil v úvodu. To znamená, jak je třeba vnímán evropský rozpočet v členských státech. Také jsem odpověděl otázku pana Balčitise, rozpor mezi efektivitou a zjednodušováním. potom ještě tady několik, ještě mám několik vteřin snad. A otázku spolupráce s výborem KONT, s radou. Podle toho, jak já to vnímám, vidím, tak určitě je zde nerovnováha mezi eh, přístupem výboru, výboru kont a eh, rady eh, k auditorské činnosti. Týká se to možná různých vnímání, potom toho, že členské státy třeba jinak vnímají tu analýzu nákladu a benefitu, ale mm, účetní dvůr se snaží zlepšovat spolupráci a to budu podporovat. Možná bychom měli vždycky se setkávat na jednáních, která budou konkrétní, tedy třeba s členy nejvyšších kontrolních úřadů, členských států a také podporuji to, co již se děje, kdy se scházíme s, s konferencí předsedů Pokud jde o radu, tak eh, to, jak rada potom nakládá s našimi zprávami, no to si myslím, že asi by se mělo zlepšit. Ano, s tím zcela souhlasíme. Asi jsou možná tady důvody, proč se to neděje. Ministři, nejenom ministři financí, ale také i ti tedy eh, ostatní rezortní ministři určitě přece z toho budou mít prospěch, když se jim bude vysvětlovat, proč se děje, co se děje. Takže, jak říkám, žádná tabu. Možná narazím na zeď, nevím, ale... Skills, I think the... Pokud jde o manažerské dovednosti, na to jste se také ptali. já jsem řídil takovou skupinu 15 zaměstnanců, i tedy během předsednictví, i také menší týmy jsem řídil, tým EFSI, který byl, myslím, velice efektivní. A co je důležitější, nepřímo, jako osoba, která měla co dočinění s takovými širšími politikami, tak já jsem byl v neustálém kontaktu s kolegy v hlavním městě. Já jsem nebyl sice přímým manažerem, ale řídil jsem tu interakci a e, i v oblasti rozpočtu. Já myslím, že jsem odpověděl. No a ještě poslední, paní Gresle. já podporuji reformu účetního dvora, i když jsem slyšel, že ne všichni jsou přesvědčeni o cílech reformy, ale myslím si, že tento přístup, kdy jak si eh, nejprve se udělí úkoly a poté až prostředky, zdroje, tak to se musí vyřešit. A eh, někdy kolegové v radě i se, nebo v tom spolurozhodovacím řízení se vy, vymýšlí různé struktury a takže tady je třeba, abychom byli flexibilnější. Děkuji. My děkujeme vám a pan zpravodaj na závěr, prosím. Chvále za besedo, který eh, Děkuji, děkuji za slovo. Vážený pane kandidáte, já myslím, že jste nám poskytl vyčerpávající odpovědi na celou řadu otázek. Hmm. Některé ty odpovědi byly vyčerpávající více než jiné, ale co bude důležité právě odpoledne je, zdali jste nás přesvědčil a já vám přeji hodně štěstí k tomu. Já herzlichen Dank. Já děkuji a my mm, budeme pokračovat v našich eh, slyšeních. Děkujeme vám za to, že jste mezi nás přišel a my už teď čekáme na pana Gregora.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 Dobrý den, vítáme pana Jana Gregora, kterého navrhla česká vláda. Eh, buďte vítán a hned se můžete ujmout slova, jestli už jste připraven. Good morning. Uh, thank you very much. Dobrý den. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně, eh, vážení poslanci a poslankyně výboru KONT, dámy a pánové. Je mi velkou ctí účastnit se dnešního slyšení a představit vám své zkušenosti, znalosti a motivace přesunout se z národní instituce na úroveň EU. Svou kariéru jsem zahájil na ministerstvu financí eh, v odboru pro evropskou spolupráci v roce 1998. To bylo krátce před eh, tím, co jsem dostudoval eh, v ŠE, kde jsem eh, studoval evropské vztahy. Poté jako vedoucí odboru jsem měl na starosti témata související s evropským rozpočtem a přípravu na přístupová jednání do EU. Vedl jsem první simulaci vlastních prostředků, počítal jsem odhady rozvah eh, pro evropský rozpočet a v této rané fázi eh, již jsem tak definoval svou profesní orientaci právě na evropský rozpočet a národní implementaci fondu EU. V roce 2001 jsem byl požádan, abych založil a vedl nový odbor, který měl naši zemi připravit na eh, certifikaci pro evropské fondy kde eh, tento odbor hrál v podstatě roli národních fondů a později byl eh, přetvořen na bankovní instituci na programovací období 2007 až 2013. A poté byl transformován na certifikační úřad pro stávající programovací období 2014 až 2020. Tento odbor také zajišťoval fungování příslušného orgánu pro ehm, společnou zemědělskou politiku a příslušné zemědělské programy. V roce 2010 jsem byl jmenován náměstkem ministra pro veřejné rozpočty, i nadále jsem se zabýval evropskými fondy, nicméně má oblast odpovědnosti se významně rozšířila, zahrnovala i státní rozpočty, jiné veřejné rozpočty, místní a obecní rozpočty a, a otázku fiskální politiky. Kromě toho jsem byl jmenován členem eh, dozorčích rad čtyř finančních institucí. Za období 18 let jsem tak získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozpočtového plánování, implementace rozpočtu, řízení a kontroly a auditu. Tak, jak jsem se snažil to eh, rozepsat v odpovědích eh, v dotazníku. Nebyl jsem auditorem jako takovým, ale přesto eh, rozumím auditnímu procesu velmi dobře v rané fázi implementace předvstupní pomoci podle eh, osvědčených postupů EU jsem založil interního audito- funkci interního auditora ve svém odboru. Osobně jsem připravil interní eh, auditní procedury a najmul auditora. Byl jsem rovněž zodpovědný za výroční certifikační proces pro společnou zemědělskou politiku. Jmenoval jsem eh, certifikační orgán, definoval jejich práci, eh, rozsah auditu pro účely veřejných výběrových řízení. Každoročně jsem pak dohlížel na kvalitu procesu auditu. Paralelně s tím jsem eh, získal důležité zkušenosti také z finančních trhů a ze sektoru bankovnictví, a to jak na národní, úrovni, tak v Evropské investiční bance, což je banka evropská. Na univerzitě jsem studoval evropskou integraci a jako takový jsem vždy předpokládal, že jednoho dne budu pracovat v evropských institucích. To byla má prvotní motivace, když jsem začal pracovat na ministerstvu financí. Dáte-li mi svou důvěru, budu provádět svou funkci nezávisle, to znamená, že nebudu hledat ani dávat instrukce Eh, od kterékoliv vlády nebo jiného orgánu a nebudu dělat nic, co by bylo nekompatibilní s úkoly účetního dvora a jsem také připraven složit všechny své veřejné funkce, ať už tedy členství v poradenské vládní radě, eh, dozorčích radách a eh, podobných funkcích. V účetním dvoře bych byl členem čtvrté komory, to znamená výzkum o příjmech Evropské instituce a tělesa a jsem připraven podporovat eh, vnitřní reorganizaci účetního dvora, která by, který by se měl neustále přizpůsobovat měnícím se podmínkám kolem něj. Eh, reforma komor, pokud vím, se bude na vašem výboru diskutovat dnes odpoledne, takže já jedině doufám, že noví členové účetního dvora k tomuto reformnímu procesu budou moci přispívat. Pakliže obdržím podporu Evropského parlamentu, učiním vše, co bude v mých silách, abych podporoval roli a poslání Evropského účetního dvora, který tím, že provádí audit prostředků EU, přispívá k řádné zprávě veřejných prostředků, přispívá k zodpovědnosti a transparentnosti evropských rozpočtů. Tak, aby se programy auditu lépe řídily politickými zájmy a zájmy evropských občanů, podporuji další implementaci reformy účetního dvora tak, aby byla zvýšena kvalita a harmonizovaly se výstupy. Chceme se zaměřit na tzv. výkonnostní audity, dále rozvíjet eh, znalostní základnu a přizpůsobovat se eh, novému schématu organizace a chceme i více spolupracovat s národními auditními orgány. Kromě těchto priorit Budu prosazovat také spolupráci s, vaš, s vaším výborem, s Evropským parlamentem, tedy nejen vaším výborem, ten bude pro nás hlavním partnerem, ale i, jak jsem uvedl v dotazníku, s dalšími sektorovými výbory. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji, slovo má pan zpravodaj. Za <clears throat> besedo. Děkuji mnohokrát paní předsedající, eh, vážený pane kandidáte. Váš životopis je skutečně ohromující. Musím říct, že co se týká profesních zkušeností, Tak vy máte zkušenosti, jak přímé, tak nepřímé, z oblasti financí. Konec konců jste to sám řekl ačkoliv jste nebyl členem žádného externího auditního orgánu, máte hodně zkušeností v této oblasti a víte, jak tyto procesy fungují. Co se týče vaší kariéry, vzhledem k, k těm všem vašim jmenováním, k těm všem vašim vyznamenáním, aby se tak řeklo, je jasné, že tyto procedury byly transparentní, že to nebyly, nebyla politická jmenování, že jste eh, těch funkcí dosáhl svou eh, profesionalitou. Věřím, že to potvrdíte. Eh, přesto mám otázky. Otázka jedna. Co si myslíte o principu těch třech E Evropského účetního dvora? Equality, Ecology and Ethics. A poslední otázka. Eh, od, vaše odpověď na otázku 19 do dotazníku byla velice zajímavá. Když dovolte, přečetl bych to. Eh, stáhnete svou kandidaturu v případě, že bude stanovisko parlamentu k vašemu jmenování členem účetního dvora záporné. A vy jste řekl, stažení své kandidatury jsem připraven zvážit poté, co porozumím důvodům, které by vedly ke stanovisku parlamentu po poradě s českou vládou. Eh, mohl byste prosím trošičku rozvést tento svůj přístup? Takže eh, chápete nás jako relevantní instituci nebo ne? Tak Gregor, bitte. Pan Gregor. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji za tyto komentáře a otázky. Mohu potvrdit, že žádná z mých pozic nebyla politického charakteru. Na ministerstvu financí je taková tradice, že e, náměstek ministra pro státní a jiné rozpočty byl vždy jmenován nepoliticky. A já měl tu velkou čest e, sloužit po panu Janotovi, který tam působil v této funkci několik desítek let. v českém prostředí je to zkrátka tradice, že ministerstvo financí takto funguje. Co se týká té otázky ohledně dotazníku, když jsem sepisoval své odpovědi, chtěl jsem tam jaksi dát odpověď ve smyslu ano, za podmínek, že. Takže eh, chtěl jsem v podstatě říct, že zhruba na 80% bych svou kandidaturu stáhl. A pak jsem o tom přemýšlel několik týdnů, několik měsíců. Eh, samozřejmě podpora Evropského parlamentu je pro mne velice důležitá. Eh, nedovedu si představit, že bych svou funkci vykonával dobře a přispíval k poslání účetního dvora, aniž bych podporu parlamentu neměl. A ta 3E účetního dvora No, já doufám, že budu přispívat k těmto třem E. Já jsem vyrůstal na malém městě uprostřed České republiky ve vší upřímnosti a eh, jak si jsem přirozeně odpovědný člověk, takže doufám, že i k těmto interním třem E účetního dvora budu moci přispívat. Děkuji. Kolega Sarva má dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane kandidáte, mám dvě otázky. První se týká té nepolitické podstaty vašich stávajících funkcí. Nejdůležitější z toho je samozřejmě vaše funkce náměstka sekce veřejné rozpočty na ministerstvu financí, ale také ty dozorčí rady v těch několika institucích. No, já pokud to správně chápu, tak je to tak trochu sporné. Ono není úplně černé na bílém, zda tato jmenování jsou politická nebo nejsou, že ano. A já skutečně, nezlobte se, potřebuji více informací o tom, jak ten proces probíhá, takže budete-li tak moc hodný, rozveďte to, jakým způsobem jste byl na tato místa nominován. No ale ta druhá, asi důležitější otázka je tato. Vy jste eh, náměstkem ministra financí pro veřejné rozpočty od září 2010 dál. Ve svých reakcích na otázky uvádíte, že vám nebylo uděleno absolutorium. Eh, vy říkáte, že takovouto proceduru česká rozpočtová pravidla nepředpokládají a říkáte, že ministerstvo financí nečelilo žádným výraznějším nedostatkům. Eh, toto sdělení je tak trošku matoucí pro mě. Jak je možné, že jste si neuvědomovali ty velice vážné problémy, které se týkaly financování z EU vzhledem k vaší konkrétní centrální roli na ministerstvu financí? Děkuji. Frau Kollegin Ayala Sender. Paní Ayala Zender. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já, vaše, eh, váš životopis na mě dělá velký dojem. Eh, ano, i, pokud jde o Evropskou komisi. Já jenom jsem se chtěla zeptat také, byste byl, měl na starosti rozpočet, což je tedy technická funkce, ale mohl byste to trochu vysvětlit? Já jsem to moc nepochopila. To znamená, vy, to je komplikované, tedy to znamená, bez, děláte to podle pokynu vlády, nebo jak to bylo s touto funkcí. A potom pět funkcí, tady píšete, všechny tyto funkce eh, jsou placené, Eh, máte za to plat, eh, to mm, nevyplývá mm, a asi by to nebylo ani v, sou, mm, v souladu s členem účetního dvora. Potom eh, pověření, prověření na úrovni tajné, to je ve vaší zemi, ale to by mě zajímalo, to je, co to je, to je úplná prověrka, no bez úhonosti, dobře, ale Mm, pro urč- možná nějaké zvláštní typy eh, eh, jaksi utajených informací. Mm, dále byste byl i, kdybyste byl potvrzen do funkce, tak jste si vědom toho, že eh, kritéria auditu, jak se říká, jak vy říkáte v Eh, v podstatě, jak vy říkáte v tom dotazníku, tak jsou na eh, vyhodnocení každého z, toho, z těch auditorů. Já se ptám, zdali vidíte zde nějaké riziko vzhledem k tomu, že mm, se věnujete dlouhou dobu financím, veřejným financím, takže jak je to eh, s tím, eh, eh, eh, jaký vliv má vlastně ta, to vzdělání nebo to minulost těch členů účetního dvora, potom proto, pokud jde o to vyhodnocování těch informací a jak tedy mm, je vyhodnocují a jak je mohou vyhodnocovat co nejšířej, jaký to má vliv. Bitte? Kolega Vistusen. Thank you very much for you. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Mám dvě, možná víc, otázek. Za prvé, pro tento výbor je velice důležité téma, zejména z mého úhlu pohledu, sledovat evropskou přidanou hodnotu, když děláme audity. Tedy kontrolujeme nejenom, jak se peníze vydávají, ale zda se vydávají tak, aby byla vytvářena evropská přidaná hodnota. Můžete rozvést eh, jakým způsobem se při, jste přispěl k tomu, eh, že se audity takovýmto způsobem diverzifikovaly? To znamená, že se nejen odhadovalo, zda se peníze využily řádně či ne, ale zda při tom utrácení se vytvářela přidaná hodnota. A teď druhá otázka. Jak vnímáte spolupráci mezi vaší potenciální prací v účetním dvoře, co se týče případů špatného používání evropských peněz, podvodu a korupce, jak vnímáte roli účetního dvora zde? Samozřejmě ve spolupráci s OLAFem a všemi dalšími relevantními orgány. Vnímáte, že je potřeba zde provést určité nové iniciativy, nebo zkrátka jaká je vaše vize? Jakou podporu by v tomto případě účetní dvůr mohl představovat? Kolega Novakov. Thank you. Děkuji vám. Ačkoliv eh, chápu obavy mých kolegů, eh, je potřeba, abyste nás také ujistil o tom, zda, pakliže byste byl zvolen členem účetního odbora, zda byste byl skutečně objektivní, protože pokud přijde na eh, veřejné výdaje, tak eh, účetní dvůr a výbor kont jsou, abych tak řekl, nejlepším přítelem evropských občanů. Eh, další otázka. Jak vnímáte stávající práci účetního dvora a její výsledky, hlavně ty zvláštní zprávy, a jak je můžeme učinit životaschopnějšími, protože většina rozhodnutí, eh, většina doporučení účetního dvora se dnes neimplementuje. Jakým způsobem hodláte tu, tuto situaci zlepšit? Jakým způsobem hodláte zlepšit práci auditorů tak, aby představovala vyšší přidanou hodnotu? Děkuji. A poslední na seznamu pan Čarnecký. I ask for the floor. Já jsem také žádal o slovo, eh, Andrej Novakov nežádal slovo. Ano, já už jsem o slovo žádal. Uh, pane kandidáte, díky za dobrou prezentaci. Jen tak mimochodem, přednesl jste ji velice plynou angličtinou. A blahopřeji vám také k vašim eh, všem dovednostem a skvělému životopisu. Mám jednu otázku. Eh, co si myslíte, že je hlavní výzva pro účetní dvůr v této době? Děkuji vám. A teď ještě kolega Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já mám tři konkrétní otázky. Uh, Eh, hovořil jste tady o tom že byste chtěl přispět k větší známosti, známosti závěrů evropského účetního dvora v zemích evropské unie. chtěl bych vědět konkrétní kroky jak byste toho chtěl dosáhnout. druhá otázka se týká eh, hovořil jste o spolupráci mezi evropským účetním dvorem a národními orgány auditorskými, auditorskými autoritami. Víme, že v současné době v některých zemích tato spolupráce nepříliš dobře funguje. Chtěl bych se vás zeptat na konkrétní kroky, které chcete provést k tomu, aby tato spolupráce se výrazně zlepšila. A třetí otázka víceméně naváže na to, co už tady bylo řečeno. V současné době zastáváte vedle funkce náměstka ministra další čtyři další funkce, které jsme mohli vidět ve vašem životopisu. Hodláte v těchto funkcích ještě pokračovat jako člen Evropského účetního dvora nebo případně tyto funkce se jich vzdáte, rezignujete na ně, po případě k jakému datumu? Děkuji za odpověď. Tak a teď ještě pan Gregor a jeho odpovědi, prosím. Eh, děkuji za všechny otázky. Když dovolíte, začal bych otázkou pana Sarváma, co se týká té politické nebo nepolitické podstaty eh, náměstka ministra financí sekce veřejné rozpočty. Česká republika eh, implementovala nový zákon pro veřejnou zprávu, který začal platit 1. července loňského roku. A já jsem se o toto místo ucházel v otevřeném výběrovém řízení. Já jsem byl znovu jmenován 1. července, přičemž eh, ten nový zákon předpokládá jaksi dvě úrovně, eh, tedy náměstek ministra zodpovědný za daný odbor, což je můj příklad, což je nepolitická nominace, a pak je ještě jiná, jiný post náměstka ministra, což je jakýsi náhradník ministra jako takového a to je politické jmenování a já tuto druhou funkci nezastávám. Co se týká absolutoria, a to, jak jsem odpověděl na tu otázku v tom dotazníku. Tím jsem chtěl naznačit, že Česká republika nemá eh, takovýto proces uzavření účetnictví nebo nic podobného. My máme závěrečný účet státu a to, že říkám, že jsme nenarazili na vážnější problémy, tím vlastně eh, mluvím o činnosti ministerstva financí. Samozřejmě si plně uvědomuji ty obtíže, kterým čelila Česká republika při eh, implementaci prostředků z evropských fondů. Ty měly celou řadu důvodů. Eh, důvod číslo jedna je to, že my máme decentralizovanou implementaci prostředků z EU v našich regionech. A v tu chvíli, kdy jsme ty, tu implementaci prováděli, jsme na ně nebyli připraveni a došlo tam k určitým případům manipulování s výběrem projektů na úrovni regionálních správních orgánů, takže já si ty obtíže plně uvědomuji. Jiná e, oblast, kde jsme čelili obtížím při implementaci prostředků z EU, byly veřejné zakázky. Česká republika je velmi specifická v tomto ohledu. Máme 6254 eh, obcí a u malých a velmi malých obcí je velmi obtížné dodržovat eh, všechna ta velice komplexní pravidla pro veřejné zakázky, takže já chci jenom potvrdit, že eh, si ty obtíže velice dobře uvědomuji. Teď bych přešel k otázce paní Ayala Sender, co se týká nezávislosti na vládě. Součástí, sou, součást této odpovědi je vlastně stejná eh, jako ta odpověď pro pana Sarvamu. Jedna ta funkce je politická, jedna je nepolitická. Já tady potvrzuji, že mám tu nepolitickou funkci. Co se týká všech těch ostatních pozic, ať už v bankách, Eh, nebo jinde to obecně nejsou placené funkce. Jediná výjimka je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je, co, což je navázáno na rozpočtový sektor a eh, druhý eh, případ je EIB, kde se nahrazují výdaje na cestování. Co se týká bezpečnostní prověrky. E, ta byla provedena samozřejmě primárně pro národní účely. Já už jsem se e, jak si pro toto kvalifikoval v minulosti, teď to bylo prodlouženo, ale pak je tam ještě i certifikace pro evropské instituce, takže to lze využít i v rámci EU. A já jsem nežádal o tu prověrku pro NATO, protože myslím, že to nebudu potřebovat. Co se týká eh, výkonnostních auditů, Tady si myslím, podíváme-li se na stávající kapacity účetního dvora, tak tam se to dělí zhruba 50 na 50, výkonnostní audit a běžný audit typu DAS. Eh, takže já si myslím, že zde je prostor pro navýšení kapacity v oblasti výkonnostních auditů. Já už jsem naznačil, že bych se snažil jaksi harmonizovat programování auditů podle eh, priorit rozpočtových orgánů. Eh, otázky pana Vistese. Eh, evropská přidaná hodnota. Já si myslím, že výkonnostní audit pomáhá hodnotit ta tři E v rámci jednotlivých politik a myslím si, že v nedávné době jako nový produkt účetní dvůr, jak víte, spustil takzvané landscape review, což je velice dobrý nástroj pro jaksi rozšiřování osvědčených postupů a zkušeností, které účetní dvůr získal v jednotlivých eh, auditních zprávách. Co se týče případů korupce a spolupráce s OLAFem, eh, k tomuto máme interní dokumentaci ke spolupráci s OLAFem. Eh, byl jsem informován stávajícím českým členem účetního dvora, že ta spolupráce funguje poměrně efektivně a že účetní dvůr kdykoliv obdrží eh, nějaké podezření, ať už je to anonymní dopis nebo cokoliv jiného, tak eh, obvykle zcela bez problémů se to pak nahlašuje OLAFu, takže já si myslím, že toto funguje dobře. Teď eh, otázky pana Novakova. Já si myslím, že svá rozhodování zakládám na objektivním pochopení legislativy. Já jsem na úrovni jaksi ředitele nebo náměstka ministra eh, se vždy řídil všemi směrnicemi a nařízeními EU a snažil jsem se své stanovisko formulovat na základě příspěvků svých kolegů. Co se týká produktů práce soudního dvora, já už jsem vám zmínil to Landscape Review, což je nový produkt, který, myslím, může přidávat hodnotu a lépe prezentovat účetní dvůr a jeho práci. Co se týká implementace doporučení, zde sdílím váš názor, že čas od času se jimi členské státy neřídí a mám dojem, že by zde mohlo dostá, docházet k lepší spolupráci v tom trojuhelníku Účetní dvůr, Evropská komise a členský stát aby docházelo také k výměně osvědčených postupů na straně jedné a na straně druhé, aby se napravovalo to, co se pokazilo v jednotlivých těch případech států nebo v jednotlivých těch zprávách. Tak, teď otázky místo předsedy Čarneckého. Jaká je hlavní výzva pro účetní dvůr? Mohl bych zmínit například změnu členů, protože jedna třetina se změní v tomto roce a je velká výzva dostat se do pracovního tempa, tak, aby nedocházelo ke zdržování auditní práce a vnitřního programování. Zmínil jsem už na úvod to, že probíhá debata o reformě komor účetního dvora, což je další klíčová složka, kterou bych rád sledoval, pokud mi vyslovíte důvěru. A myslím si, že účetní dvůr a jeho interní organizace by se konstantně měla přizpůsobovat vnějšímu prostředí. Zejména pokud se objeví oblasti, jako je třeba migrace, kde se zakládají různé svěřenecké fondy a mimo rozpočtové financování, tak tam je potřeba najít způsob, jak se soustředit i na tyto aspekty práce. Ale to už je složitější otázka. Pan Zdechovský a jeho otázky. Spolupráce s národními auditními orgány Začal bych svými zkušenostmi, eh, jakožto tedy ředitele pro Národní fond. Eh, my jsme zhruba, myslím, před deseti lety začali spolupracovat s naším národním kontrolním úřadem, kterému jsme poskytovali data a proběhla upřímná výměna názorů, co se týkalo jaksi jejich eh, vidění celého systému. A aha, pak jsem ještě zapomněl otázku toho členství v dozorčích radách a e, tak dále. Tady mohu opět potvrdit, jak jsem řekl na úvod, že tyto funkce všechny složím. Děkuji vám za prostor pro zodpovězení dotazů. My děkujeme vám za precizní odpovědi a e, tím je vaše slyšení u konce. Já vám přeji mnoho úspěchů, loučím se s vámi. A poprosím e, pana Vojčechovského, aby e, přišel sem k nám dovnitř, abychom mohli pokračovat. Yeah.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 kolegu Januše Vojčechovského z Polska, kterému rovnou dávám slovo, prosím. Krátkou prezentaci, pět minut, prosím. Madam President, thank you for giving me an opportunity. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za příležitost, abych se představil jako kandidát na post člena účetního dvora. Jsem Januš Vončechovský, jsem členem Evropského parlamentu a polským kandidátem na funkci. A, mm, e, účetní dvůr, Evropský účetní dvůr, to je název se tří prvků. Eh, Evropský eh, účetní dvůr a audit. A v podstatě eh, to je všechno součástí mé osobní zkušenosti. Já mám 12 let zkušeností v Evropském parlamentu, byl jsem nejprve zvolen v roce 2004 a znovu, a zvol, znovu zvolen vlastně dvakrát, vlastně již 13 let, protože jsem byl i pozorovatelem předtím, než tedy Polsko vstoupilo do EU. A v podstatě mám již eh, i v Polsku 13 let zkušenosti jako soudce v různých funkcích soudnictví, byl jsem soudcem u tedy eh, všech tedy eh, úrovní, tedy u okresního, krajského, eh, i nejvyššího, i já jsem byl tedy hm, vlastně zvolen na začátku 90. let, kdy jsem byl zvolen i do ústavního orgánu, který hm, dbal na nezávislostí soudců a i jsem byl odpovědný za jmenování soudců, za vztahy se soudci tehdy. A nejdůležitější zkušenost, kterou mám, je, že jsem byl šest let předsedou nejvyššího kontrolního úřadu a anglicky Supreme Chamber of Control to překládám, ale je to nejvyšší kontrolní úřad v Polsku, nejvyšší tedy kontrolní úřad v Polsku a já jsem byl eh, v podstatě eh, osobou, první osobou, která byla zvolena za parlament eh, na 6 let a to byl můj hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, že, si, že se budu ucházet o funkci u Evropského účetního dvora. Já jsem byl i předsedou NKU v době, kdy Polsko eh, bylo kandidátskou zemí, eh, ještě nebylo členem EU, a jako předseda NKU, tak jsem začal i mm, eh, spolupracovat s Evropskou unii. Mm, měli jsme tedy bilaterální samozřejmě vztahy s dalšími Eh, orgány, jako tedy s nejvyšším kontrolním úřadem eh, v Velké Británii, s německým partnerským úřadem, a s, s předsedou nebo s francouzským Cour de Comte, panem Piržosem, tedy s francouzským NKU a samozřejmě s eh, panem Eldohukem, Friedmanem, s panem Kausem a dalšími tedy předsedy Evropského účetního dvora. Já jsem i spoluorganizoval celou řadu seminářů, konferencí, studijních cest a to v podstatě tím začínala naše profesionální spolupráce s Evropským účetním dvorem. My jsme prováděli první společné eh, audity, které prováděl tedy náš kontrolní eh, úřad eh, a Evropský účetní dvůr společně. To se týkalo předstupních fondů a jejich auditu. A já jsem byl vlastně prvním předsedou našeho nejvyššího kontrolního úřadu um, podle nové ústavy a můj úkol byl tedy reorganizovat reorganizovat náš kontrolní úřad um, podle nového zákona, kdy v podstatě jsme poprvé zavedli do praxe kontradiktorní typ řízení před úřadem. Hm, musím říci, že to byla funkce, kterou považuji za velký úspěch ve své kariéře. I hm, Evropský účetní dvůr ve své zprávě konstatoval, že polský eh, eh, kontrolní úřad je nejlepším příkladem spolupráce mezi tedy Evropským účetním dvorem a národním partnerským úřadem. E, takže to pro mě bylo velké uspokojení, protože vlastně jsem tomu dal základy já, když jsem byl předsedou. Já především tehdy jsem se zaměřoval na protikorupční činnost. Já jsem e, systematicky začal identifikovat hlavní e, oblasti náchylné korupci a mechanismy náchylné korupci. Na, v tom pokračuje můj nástupce i teď a to bylo zajímavé jako zkušenost. Já si myslím, že to by, tím bych mohl obzvláště přispět do činnosti Evropského účetního dvora, protože si myslím, že je zde možnost, aby i Evropský účetní dvůr byl aktivnější eh, v boji proti korupci. Dámy a pánové, myslím si, nebo moje osobní zkušenost je taková, že 19 let jsem byl aktivní v politice, byl jsem pět let, pět let členem našeho parlamentu, 12 let Evropského parlamentu a a byl, působil jsem také jako soudce a jako generální auditor Polska, a to, což byly také samozřejmě nezávislé funkce a teď také chci pokračovat v této nezávislosti. Navíc si myslím, že jsem profesionálně připraven na tuto funkci, to je důvod, proč také jsem se ucházel o toto jmenování, ale samozřejmě rozhodnutí je na vás. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme kolegovi a slovo má pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Pane kandidáte. Nemáme pochyb o vašich profesionálních zkušenostech. Vy jste eh, působil v řadě důležitých institucí, včetně toho, že jste byl i předsedou nejvyššího kontrolního úřadu v Polsku, také jste byl soudcem, členem parlamentu, Evropského parlamentu, takže máte spoustu zkušeností s veřejnými financemi. I díky výboru KONT a AGRI zde v Evropském parlamentu. Jedna z velkých výzev této to je také nezávislost. A jako poslanec vy jste vlastně eh, členem, vy jste členem tedy strany, politické strany, protože jste člen Evropského parlamentu. Takže moje otázka je, jak byste tedy potom přistupoval k auditu třeba evropského rozpočtu, třeba mm, pro zemědělskou politiku, protože vy osobně eh, jste hodně byl aktivní, aktivní poslanec, co se týče zemědělské politiky. A za druhé, Myslíte si, že je vhodné abyste se stal eh, členem eh, Evropského účetního dvora hned poté, co jste vlastně jaksi eh, byl ve funkci, v řídicích funkcích partajních. A tedy jak? Tedy byste se postavil k té politické angažovanosti. A Poslední otázka. Ta se týká plnění funkcí. V tom dotazníku, tak tam je jedna odpověď, že vám chybí reakce členských států že nereagují dostatečně na eh, zprávy, tedy nálezy Evropského účetního dvora. Můžete nám vysvětlit, jak vy byste chtěl zlepšit to, aby eh, tedy členské státy více respektovaly doporučení účetního dvora? To znamená ta doporučení, která se jich týkají. Samozřejmě, protože ano, většina těch doporučení v podstatě se týkají členských států, nikoli v komise. Máte slovo. Děkuji za tyto otázky. Moje nezávislost. Paní Vaseborská, naše básnířka, dostala v roce 96 Nobelovu cenu, řekla, že ourselves as... známe sami sebe stejně do té, do té míry, jak jsme byli schopni se otestovat. A my, já jsem se otestoval. Já jsem byl, měl nezávislé funkce, já jsem byl nezávislým členem eh, nejvyššího kontrolního úřadu a tam jsem také šel přímo z aktivní politiky a nikdo nikdy nespochybňoval moji nezávislost a to též bude teď. Moje politická činnost skončí, jakmile budu případně zvolen, tedy jakmile budu zvolen, takže skončím s politickou činností a budu zcela nezávislý to jsem si již otestoval v minulosti. Byl jsem nezávislým soudcem, nezávislým členem NKU a s tím nemám problém. Totež i platí pro eh, třeba nesrovnalosti v, ob- v zemědělské politice. Já celou řadu jsem inicioval kontrol, kontrolu audit výdajů, neregulérních výdajů v mé zemi regulárního čerpání evropských peněz v zemi. Například naposledy eh, byla zveřejněna velice kritická zpráva o výdajích o evropských prostředcích, jak se vynakládají v Polsku na ty ek, ekologická, eko, na bio, bioplodiny, na ta tedy eh, na ekosady a podobně, jako pole Dále eh, bakterie E. coli. Například eh, to byla především krize pro eh, producenty ovoce u nás. A já tady v Polsku jsem inicioval audit toho, jak peníze se vynaložily v Polsku a nejvyšší kontrolní úřad shledal řadu nesrovnalostí v této oblasti. Jsem si jist, že mm, Mm, razantní audit je pozitivní pro všechny, včetně zemědělců. Musíme kontrolovat všechny peníze, které se čerpají z evropského rozpočtu. V Polsku moje zkušenost je taková, že já mám mm, zkušenosti e, e, z instituce, tedy našeho nejvyššího kontrolního úřadu, který je v podstatě velice silný, má silnou pozici, takže nikdy jsme neměli problém s touto otázkou. Děkuji. Mám tady tucet kolegů, kteří se chtějí ujmout slova, e, takže budu přísná. Dvě minuty nebo méně. Kolega se vám prosím. Vážený poslanče Evropského parlamentu, vážený kandidáte na funkci člena účetního dvora, pane Vojčechovský. Evropský účetní dvůr je klíčovou institucí, která dbá nad regulérností evropských výdajů, a e, což má dopad na legitimitu Evropské unie. Účetní dvůr a musí chránit reputaci, dobré jméno Evropské unie. Vy jste odpověděl, že pokud budete jmenován, tak se vzdáte členství eh, v vaší straně, tedy v, eh, ve výkonné radě vaší strany právo a pořádek. A já bych tedy zde navázal na pana zpravodaje, který se již zeptal. Ve vaší odpovědi citujete nositelku eh, Nobelovy ceny. A eh, takže o tom, že eh, a narážíte na to, že jste si to všechno již otestoval. Ale jak si myslíte, jak situace v Polsku ovlivní vaše možnosti chránit evropské hodnoty a chránit zájmy Evropské unie? Protože nyní doba je jiná, podle mě. Já no nemám pochyb o vašich profesionálních schopnostech, dovednostech. Vy jste špičkovým kandidátem v tomto. Ale rád bych vás viděl skutečně, abyste dodržel tyto sliby. To znamená, že budete zcela neutrální a neovlivňovaný vnitrostátní politickou situací v Polsku. Tak mě přesvědčte. Děkuji, kolegyně Ayala Sender, prosím. Ano, děkuji. Já mm, tady chci se přidat k tomu, co řekl pan Sarvama. Mm, vy máte veškerou kvalifikaci. I mm, například jste se angažoval v různých tedy rozhodnutích, e, trest smrti a podobně. Vy jste tedy i byl velice aktivní jako soudce. Takže jste v tom osobně vás obdivuji, máte mé uznání, ale právě konkrétně vaše strana, ta, hm, jak bych řekla, v nás zbuzuje určité otazníky. Teď hm, to znamená eh, především pokud jde o hierarchii aplikaci evropského práva. A hm, takže je třeba i kontrolovat tedy eh, členské státy a v tomto, aby Eh, pokud byste byl polským členem účetního dvora, tak eh, to by se vás týkalo také a významná část naší činnosti zde ve výboru KONT je právě eh, Eh, eh, implementace eh, rozpočtů v evropských členských státech, to znamená prověřovat výdaje, případně vymáhat zpátky a ukládat sankce. Takže mm, já, mm, já samozřejmě uznávám mm, vaše dovednosti, schopnosti, ale jak nám budete garantovat tu nezávislost, kterou potřebujeme u takovéhoto kandidáta na post u účetního dvora? Děkuji kolegyně Dlabajová. Děkuji, koleg, vážený kolego, vážený kandidáte. Já asi bych opakovala to, co již řečeno. Já velice obdivuji vaše osobní zkušenosti a samozřejmě i eh, s vámi bych ráda diskutovala o boji proti korupci. Máte velké zkušenosti, to byste nám mohl pomoci tady v tom našem úsilí. Mě by zajímalo, co si myslíte, ochrana whistleblowerů, stačí to? Protože mm, tomu jste se hodně věnoval, ale stejně jako kolegové, tak také mm, mám ty obavy ohledně vaší, eh, eh, vaší nezávislosti, protože vy jste aktivním členem vládnoucí strany v Polsku. Já vás nechci eh, politicky soudit, nic není černobílého, jenom říkám, že vy osobně kritizujete i rozhodnutí Benátské komise, a to je nezávislá instituce, aby budete nezávislým členem Evropského určitě dvora, pokud budete potvrzen. Takže kde je ta nezávislost? A mm, proč kritizujete tolik veřejně, kritizujete rozhodnutí nezávislé komise, tedy Benátská komise, a teď se chcete stát nezávislým členem účetního dvora? Já mám velké pochybnosti. A jenom, se, jenom chci, abyste nás přesvědčil. Já vím, že, že jste již v minulosti otestoval vaši nezávislost, ale to byla trochu jiná situace. Teď vy jste velice aktivním členem vládnoucí strany, té vaší strany. Děkuji. Kolega Čarnecký, bitte. Kolega Čarnecký, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, pošle, Eh, Děkuji. Chtěl bych panu kolegovi pogratulovat k jeho prezentaci, která jasně ukázala jeho kompetence. A to jen dále dokazuje vaš životopis. Byl bych si jen přál, aby všichni kandidáti měli takové zkušenosti a byli tak dobře připraveni na toto místo, jako jste vy. To je vaše silná stránka. A teď tedy ty otázky. Za prvé, zajímá mě eh, ta nová aktivita, to znamená to landscape auditing. Eh, jak tuto novou činnost účetního dvora hodnotíte? Máte pocit, že bychom v tomto měli dále pokračovat a rozvíjet tento koncept i do budoucna? Vy máte obrovské zkušenosti, 12 let v těch všech vedoucích orgánech eh, tohoto parlamentu, Máte zkušenosti z oblasti zemědělství zejména. A já bych vás chtěl požádat, abyste nám řekl, jaká jsou vaše pozorování, co jste zjistil ze svého pobytu ve výboru Agri a co z toho byste mohl dále využít při vykonávání své funkce v účetním dvoře. A když dovolíte, rád bych řekl panu Sarvámovi, eh, že ve stávajícím týmu účetního dvora tři členové z Bulharska, Maďarska a Německa jsou bývalí europoslanci. A když pomineme ten maďarský případ, pak k žádným kontroverzím nedošlo. A e, kromě toho, mm, ono by bylo asi poměrně obtížné diskutovat tady v této místnosti o polské politic, politice. E, vyslechli jsme si pana Balko ze Slovenska. Někteří lidé říkají, že tamní premiér je také poměrně kontroverzní. Děkuji. Kolega Zdechovský. Já budu mít jenom stručné otázky. Já jsem četl vaši odpověď na otázku číslo 19 a chci jasnou odpověď, abych vás buď to volil nebo nevolil. Stáhnete svoji kandidaturu v případě případě že byste dostal zápornou odpověď eh, od, kontrolního výboru? a druhá otázka můžete nám lépe ozřejmit protože jsou takové pochybnosti ptali se mě na to i včera novináři jakým způsobem probíhal výběr kandidátů na funkci člena evropského účetního dvora v polsku? děkuji. Kolega Von. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych panu kolegovi poděkovat za jeho prezentaci. Mám pár otázek. Za prvé, je to otázka týkající se otázky 10 z dotazníků. Ehm, ve své odpovědi uvádíte, že aktuálně nejste účasten žádných soudních procesů, ale říkáte, že v nedávných eh, letech jste byl předmětem dvou občanskoprávních procesů. Eh, chtěl bych, abyste nás informoval, o čem tyto dva procesy byly. Druhá otázka se týká absolutoria. Každý rok dostáváme výroční zprávu účetního dvora a každý rok Eh, tato zpráva dává těm, kteří chtějí eh, útočit na Evropskou unii zbraň, jakou to mohou činit. Eh, a všichni víme, že se Evropská unie nachází na důležité křižovatce. Chci se zeptat na to, jak byste sám sebe hodnotil. Jste nadšenec pro Evropskou unii a její instituce, anebo jste spíše skeptičtější? A poslední otázka, ta s tím souvisí je tato. Každý rok dostáváme zprávu k absolutoriu, každý rok máme problémy, Evropská unie je napadána kvůli závěrům účetního dvora. Chci se zeptat, jaké řešení zde potenciálně vidíte, jak můžeme věci změnit, abychom zajistili, že když ta zpráva o absolutoriu přijde, že nebude používána k útokům na Evropskou unii. Děkuji, paní Pitera. Děkuji, paní předsedající. Eh, už od roku 2004 jste aktivním europoslancem a blogerem a já se tak dívám na to, co píšete a eh, tam je patrný evidentní skeptický přístup k EU. Vy jste politicky angažovaná, jste i dosti radikální. Polského ministra zahraničí jste nazval opičákem a říkáte, že eh, tehdejšího polského prezidenta měli dát maximálně tak do klece. Dále podporujete omezení pravomocí justice v Polsku, podporujete to, aby dodatečné pravomoci dostal polský ministr vnitra, eh, mimo jiné tedy samozřejmě. A to vše je v plném souladu s politickou linií vládnoucí politické strany v Polsku. Myslíte, že to je skloubitelné s etikou účetního dvora? Myslíte, že jste dostatečně neovlivněný, že jste dostatečně schopen vyhnout se střetům zájmů? Polský ústavní soud eh, vydal rozhodnutí o neústavnosti některých zákonů v Polsku vaše strana jednoznačně odmítá zveřejnění tohoto nálezu uh, ústavního soudu. Říkáte, že to jsou lidé nekompetentní. No a Předseda vaší strany, eh, tedy bez výkonných pravomocí, řekl, že toto rozhodnutí ústavního soudu nebude zveřejněno nikdy. Benátská komise jasně říká, že zveřejnění eh, tohoto rozhodnutí je cestou vpřed, cestou z krize, cestou z ústavní krize v Polsku. Jak se k těmto věcem stavíte vy? Děkuji. Kolega Balčitis, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený kandidáte, dámy a pánové, jakákoliv nominace členů účetního dvora je politická. Nic si nenamlouvejme. Je to vždy vládnoucí strana, která schvaluje nějakého kandidáta. A v případě našeho kolegy zde to platí dvojnásob. Já se chci zeptat na vaši aktivitu v letech 2011 a dalších, když bylo prováděno vyšetřování v sektoru zemědělské politiky. Vaše strana byla tehdy v opozici. Chci se zeptat, zda jako člen účetního dvora budete i nadále takto aktivní pakliže zjistí, zjistíte nějaké nepřístojnosti eh, v oblasti využívání prostředků z EU v zemědělském sektoru. Dále, od roku 2009 není možné zjistit přesné částky, které byly vyplaceny neprávem. Chci se zeptat, co um, si myslíte, že je potřeba udělat proto, aby se ty prostředky získaly zpět co nejdříve od zemí, jako včetně Polska, včetně všechny ty prostředky, které by byly využity v rozporu s evropskými pravidly? Dobře, eh, já bych teď poprosila o odpovědi a pak tady máme ještě další dlouhý seznam kolegů, kteří se chtějí na něco zeptat. Prosím, zjistěte si, zda už třeba pan kolega eh, neodpovídal na otázky, na které se chcete zeptat. Prosím. Eh, děkuji všem za otázky. Těch otázek byla celá řada, mnoho z nich se týkalo mého členství ve stráně právo a spravedlnost v Polsku a týkali se toho, jaké jsou dopady tohoto členství na mou budoucí pozici člena účetního dvora. Rád bych co nejjednoznačněji vyjádřil, že teď jsem politikem, ale po jmenování jím přestanu být. Já na 100% svou politickou činnost ukončím a rezignuji také na členství ve straně. Jsem přesvědčen, že člen účetního dvora by neměl být členem politické strany. Bylo to e, to samé, jako když mě do účetního dvora zvolili před lety. I tehdy jsem rezignoval ze všech politických funkcí. To byla tehdy Polská strana lidová. A žádné problémy to nespůsobilo eh, v tom, eh, za, za mého předsednictví v tom polském nejvyšším kontrolním úřadě. Dovolte mi vyjádřit se k interní politické situaci v Polsku. Ono, toto asi není ta nejlepší příležitost k tomu, abychom diskutovali otázky vnitřní politiky Polska. Padly zde zmínky Benátské komise, já jsem jejich stanovisko nijak nekomentoval. Já jejich rozhodnutí respektuji. Respektuji rozhodnutí Polského ústavního soudu. Ale samozřejmě čas od času mám kritické stanovisko. Například eh, byl vydán rozsudek soudu o legálnosti rituální porážky. Já jsem byl proti pro, eh, z důvodu blahobytu zvířat. Konec konců jsem předsedou eh, interskupiny pro blahobyt zvířat v Evropském parlamentě. Já jsem rozhodnutí ústavního soudu kritizoval, protože si myslím, že toto je způsob vyjádření jaksi vlastního názoru. Kdokoliv může kritizovat veškerou veřejnou činnost, do čehož spadá i rozhodnutí ústavního soudu. Podle stanoviska Benátské komise je problém na obou stranách konfliktu poprvé, kdy došlo k porušení ústavy, byla to ta předchozí většina. Byla to ta předchozí parlamentní většina. Ale, jak říkám, o tom bychom dnes asi diskutovat neměli. Já jsem kandidátem na nezávislé místo a mohu ještě jednou říci, že budu plně nezávislým členem účetního dvora. Stejně jako jsem byl nezávislým soudcem, stejně jako jsem byl nezávislým generálním auditorem Polska, s tím nikdy problémy nebyly. Zemědělství a problémy s výdaji eh, v tomto sektoru. Eh, otázka pana Čarneckého se týkala mých reflexí z výboru Agri. Obecně vzato bych řekl, že v zemědělské politice máme mnoho, příliš mnoho byrokracie a máme také příliš slabý kontrolní systém. Rozpočet společné zemědělské politiky vyžaduje větší množství kontroly a, je, a to je úkolem účetního dvora. Ono to je lepší pro zemědělce, vlastně pro, pro všechny, pro daňové poplatníky, aby byla kontrola posílena, aby se lépe kontrolovaly výdaje v SZP mnoho eh, pobídek z EU se využívá nesprávně v členských státech. Bohužel i u nás v Polsku. Pak zde padla otázka na dva občanskoprávní případy, které se řešily u soudu. Za tu otázku vám děkuji. Ten první případ, eh, ten byl v roce 2010 nebo 11, kde šlo o to, že polský ministr zemědělství mě předvolal k soudu, já jsem jej kritizoval, protože on zneužil prostředky z EU. Já jsem vydal článek, kde jsem ho kritizoval o tom, eh, ve věci toho, že eh, zkrátka zneužil evropské peníze a on mě předvolal k soudu, já jsem ten případ vyhrál, Eh, soudl jsem pos, poskytl důkazy, že má kritika byla oprávněná. A ten druhý případ, to je případ, kdy jsem byl eh, předvolán k soudu předsedou aerolinek LOT, státních polských aerolinek, eh, kterého jsem rovněž kritizoval. On tehdy jaksi odmítl dát eh, polským poslancům jakékoliv, finan- eh, jakékoliv informace o financování jeho firmy. Eh, já jsem vydal takovou velice ostrou kritiku, řekl jsem mu, že je naprosto nepřijatelné, aby nějaká státní společnost, respektive její šéf, odmítl informovat parlament o činnosti dané, dané firmy. A opět dostali jsme se k soudu a ten případ jsem opět vyhrál. nemám důvod ta rozhodnutí soudu nerespektovat. Eh, já jsem za svůj život byl u soudu dvakrát a dvakrát jsem vyhrál, protože má kritika byla založena na pravdě. Já beru na sebe osobní odpovědnost za veškerou kritiku, kterou říkám. Já jsem býval v, v rámci Nejvyššího kontrolního úřadu zodpovědný za eh, představování kontrolních zpráv a jako takový jsem musel zodpovídat za každé slovo, které v té zprávě bylo napsáno. Což pro mne byla velice dobrá zkušenost a myslím si, že je použitelná i v účetním dvoře. A ještě jednou se omlouvám, ale otázky vnitřní politiky v Polsku e, jsou stejně jako jinde otázky vnitřní. A já jako politik e, prezentuji své politické stanovisko, ale to s nejvyšší pravděpodobností po své nominaci už dělat nebudu, říká řečník. Zkrátka, až budu jmenován, pokud budu jmenován, tak má politická aktivita skončí. Děkuji. Já mám sama také jednu otázku. Eh, vy už jste eh, dlouhou dobu mm, členem tohoto parlamentu eh, udivuje mě, proč vlastně chcete být členem účetního dvora. E, my máme rozhodovat e, o tom, jestli kandidát má e, kvalifikaci, jestli je bezúhoný a tak dále. Mě můžete přesvědčit také tím, když nám odpovíde, odpovíte na otázku, jestli to vůbec chcete a proč to chcete. Další mm, tazatelem bude paní Thurn und Hohenstein. Děkuji vám paní předsedkyně. Já mám jednu otázku, je asi trošku složitější. V tom dotazníku jste zdůraznil, že jste vždy byl nezávislý. Chci se vás zeptat na toto. Eh, z těch všech funkcí, které vymenováváte, vy jste byl hlavně soudcem na různých instancích ve své kariéře. Které z těch funkcí jste vykonával jako osoba nepolitická? Eh, hovoříte o tom, že jste kritizoval celou řadu ministrů, ale ono se zdá, že kritizujete zejména ministry z ostatních stran. Své stranické ministry jste nekritizoval nikdy. Teď říkáte, že budete nezávislí. Co to znamená, že najednou změníte své stanovisko třeba o nezávislosti justice v Polsku? Mluvil jste o té rituální porážce. Ehm ale ne, nemluvil jste o tom, co dělá vaše strana v Polsku. Ono nejde tak e, moc o polské vnitřní záležitosti, jde o principy. Pokud neodpovíte na takovéto otázky, nemůžete čekat, že vás budeme považovat za vhodného kandidáta na člena účetního dvora. Váš premiér, šéf vaší strany, zcela rezolutně odmítl zveřejnit verdikt eh, ústavního soudu. Je to nebo není to porušení těch principů, které nám jsou velice drahé? Ono nejde o polskou politiku, jde o princip. Takže já nevím, vy odmítáte to, co, říkají, eh, co říká vedení vaší strany, nebo to akceptujete? Eh, určitě chápeme, že eh, vlastně tady se řeší určitý problém, který je v Polsku. Eh, paní kolegyně Višněvská, prosím. Převodničance, szczególnie děkuji paní za to. Děkuji. Zejména chci poděkovat za to poslední, co říkala paní předsedkyně, já jsem tady za Polsko v této sněmovně. Omlouvám se, že i ostatní kolegové musí tuto diskusi poslouchat. Já jsem v polském sejmu byla na dvě funkční období a znám vaši kariéru soudce. Vy jste respektovaný polský občan. Byl jste šéfem nejvyššího kontrolního orgánu v Polsku a byl jste, abych tak řekla, velice náročný šéf. Vaše integrita a nezávislost jsou vaše dvě hlavní definující vlastnosti. Eh, jak jsem řekla, byl jste velice náročný šéf eh, v těchto funkcích soudce i eh, šéfa nejvyššího kontrolního orgánu. Já se chci zeptat, ehm, jaká je ta největší výhoda vaší dosavadní kariéry pro vaši budoucí možnou kariéru? Eh, vnímáte zde třeba, já nevím, nějakou slabinu, něco, co by mohlo ohrozit vaši činnost v rámci účetního dvora? Děkuji. A kolegy, odsok für dva minuty. Pan kolega odsok na dvě minuty. Děkuji bardzo. Pani przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Milý kolego, paní předsedkyně, kromě kritických hlasů zde, tak eh, tomu se nebudu vracet. Samozřejmě my respektujeme vaše zkušenosti, vaši profesní kariéru a vím, náhodou vím, že řada stávajících i bývalých členů mm, účetního dvora na vaši adresu vyjadřují jenom úctu. A i vy jste, pokud vím, byl i e, eh, místo předseda parlamentu to jste ani nezmínil. A teď v politice, v politice byste nikdy nebyl členem eh, exekutivy za stranu právo a spravedlnost. Vy jste členem tedy, ano, této mm, strany, vedení této strany, to je pravda. V Polsku tedy mé vlasti. Když chcete být zvolen, tak vždycky u nás v Polsku musíte být členem nějaké strany, když chcete jít do politiky. Ale já se ptám, jak vy vidíte eh, efektivitu a racionalizaci činnosti účetního dvora? ve stávajícím evropském kontextu. Kolega Celer, dva minuty kürzer, bitte. Kolega Celer, eh, dvě minuty nebo kratší vystoupení, prosím. No, ähm, Pane kolego Volčechovský, já vám gratuluji k vaší nominaci, ale musím se vrátit do minulosti, protože vy jste několikrát eh, mluvil o své nezávislosti, když jste pracoval jako soudce. V roce 1980 eh, a, a mm, jste byl soudcem eh, a v roce 81 bylo vyhlášeno stané právo a spousta lidí z opozice byla zatčena, internována, museli odejít do exilu, bylo tam také mnoho míst mých přátel mezi nimi. Vy víte, eh, všichni víme, že justice v komunistických státech nebyla nezávislá a pracovala ve službách komunistické strany. Můžete vyloučit to, že jste byl zapojen do nějakého řízení, eh, kdy opozice, členové opozice byli souzeni, odsouzeni, eh, byli zavřeni do vězení nebo potom museli odejít do exilu. Kolega Novabkov, dvě minuty nebo méně. Děkuji, paní předsedkyně. Mám krátkou otázku. As far as I know, and I know well, Pokud já vím, tak Polsko je největším mm, příjemcem, čistým příjemcem eh, v EU, dostává třikrát víc, než eh, přispívá, což je velice citlivé potom, pokud jde o kontrolu vynakladaných prostředků a zároveň ve výroční zprávě za rok 2013 účetní dvůr uvádí, že Eh, eh, kontrolní systémy v oblasti eh, rozvoje venkova vykázaly dost velké nesrovnalosti, pokud jde o vynakládání prostředků v Polsku a vy jako polský občan, vy tedy mě zajímá vy jako, jak, nás, jak nám budete garantovat to, že budete objektivní, třeba po, především pokud jde o kontrolu toho, jak se vynakládají evropské prostředky v Polsku a chybovost tam mm, toho, zdali tam jsou třeba slabiny v tom kontrolním systému a podobně. Děkuji. Kolega, vy jste dvě minuty méně. Za prvé dovolte takovou poznámku. Někteří z vás eh, apelují eh, Eh, na eh, nezávislost, jiní říkají, že někdo musí být velice proevropský, aby mohl být členem, tak buď jedno nebo druhé. Já mám dvě otázky. Za prvé, ptám se, jak můžete implementovat eh, opatření proti podvodům. Vy jste řekl, že jste to aplikoval v Polsku a že byste to chtěl tedy aplikovat v evropském systému, tedy boj proti podvodům. A jak zajistíte, že Mm, se budou evropské prostředky vynakladat lépe, aby měly přidanou hodnotu, evropskou přidanou hodnotu a jak zajistíte, že se bude evropský rozpočet realizovat efektivně ku prospěchu členských států a celé Unie. Děkuji. Kolega Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji. Mm, děkuji, mm, paní předsedkyně. Já jsem měl to potěšení, že jsem spolupracoval s panem Vojčechovským v polském parlamentu, kde jsem také byl členem a v, byl jsem v radě kontrolní úřadu. Upřímně, jaká je vaše největší slabina? Vzhledem k všem těm otázkám, které tady slyšíte. Jako kandidát. Tak Eh, v praxi. Jak chcete aplikovat eh, eh, výroky účetního dvora? Jaká bude v tom vaše role? A jak byste zlepšil spolupráci s partnerskými podobnými orgány v jiných členských státech i v Polsku? aby ta spolupráce s těmi národními kontrolními úřady byla lepší minuty nebo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Vážený poslanče, vy hodně jste hovořil o zkušenostech, které máte. E, pracoval jste v Evropském parlamentu, e, byl jste polským soudcem, byl jste předsedou nejvyššího kontrolního úřadu šest let a já se ptám, pokud byste byl vybrán, jaké zkušenosti z vaší práce byste chtěl převést do eh, činnosti Evropského účetního dvora? Děkuji. Pane Vojčichovský, já vám bohužel nemohu dát více než 10 minut, takže je to na vás, jak to zkrátíte. Máte slovo, prosím. Děkuji. Start my answer from the... Děkuji, já možná bych začal s otázkou pana Liberackého. Děkuji za tuto otázku. Já si pamatuju, před 20 lety pan Liberacký byl ministrem dopravy v Polsku, byl tedy ve vládě a já jsem byl předsedou nejvyššího kontrolního úřadu a pan Liberacký si určitě pamatuje velice dobře, když ano, to byla taková situace, kdy minister pro mezinárodní obchod byl odvolán po velice eh, kritické zprávě vydané nejvyšším kontrolním úřadem. A ten ministr to byl ministr z, naší, z mé strany, z vlastní strany. Já jsem byl členem té strany, to byla Polská lidová strana a tam mě navrhla tehdy tedy na post eh, předsedy NKU a rok na to jsem předložil velice kritickou zprávu, která vyústila v odvolání ministra. Pan Liberacký si určitě to velice dobře pamatuje. Děkuji za otázku eh, na moji činnost soudce v, do, v komunistické době v Polsku, za dob komunismu. Možná tady asi nejsou členové výboru Agri, ale v roce 2006 jako člen výbor Agri, tak tehdy výbor navštívil Polsko a sešli jsme se s vědeckým ústavem eh, pro eh, eh, zemědělské plodiny a tam jsme se sešli tedy se, se, se zemědělci a podobně a v té a tehdy jedna žena, vědkyně z toho ústavu, se na mě obrátila a pro mě to bylo překvapivé a dala mi květiny v té době. To jsem byl překvapen, ale to byla, to byla žena, která za, byla zatčena policií v Polsku e, za výjimečného stavu a já jako soudce jsem rozhodl o jejím propuštění. A a takže já jsem to bylo jediné mé politické rozhodnutí jako, politic, jako soudce, jinak poté jsem žádné politické kauzy nerozhodoval. Já mm, moje mm, působení v soudnictví je jasné všem. Já jsem byl, proti mě nebyly žádné stížnosti když jsem byl soudcem. Takže tady mám klidné svědomí. A opět ještě bych rád řekl, ano, že eh, tady nebudeme diskutovat o interní situaci Polska, ale ještě jednou bych deklaroval, já nejsem proti nezávislosti soudnictví soudců v Polsku tomu bych doplnil, já jsem byl jeden z tvůrců nezávislého soudnictví v Polsku. Já jsem byl eh, členem Národní soudcovské rady. V té době já jsem byl zvolen soudci v roce 1990. Já jsem byl, eh, my, jsme, my teď máme 10 000 soudců v Polsku, já jsem byl velice mladý soudce tehdy a byl jsem zvolen jeden z, dev, ty, všichni soudci si zvolili takovou radu, soudcovskou radu, devíti, eh, devíti soudců a my jsme vytvořili nezávislý systém soudnictví. To nikdo nepopíral. Soudnictví musí být nezávislé v Polsku. O tom nikdo nediskutuje, ale to neznamená, že nelze soudce kritizovat. Přece máme právo kritizovat každého veřejného činitele, včetně soudců, nemohou být imunní vůči kritice. A jak bych mohl přispět k činnosti účetního dvora? Asi nejzajímavější tady bude moje zkušenost v boji proti korupci. Toto metod, je velice zajímavé, třeba metodika identifikace rizikových oblastí, to jsme dělali v našem nejvyšším kontrolním úřadu. A v každé zprávě, výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu naleznete zvláštní kapitolu boje proti korupci. Velice zajímavé. Hodně zajímavých doporučení. Takový příklad. Nedávno velice kritizovaná, kritická, kritická zpráva od prodeje eh, státních pozemků. Máme takový státní pozemkový fond a ten rozprodává půdu, státní půdu zemědělcům. Zpráva našeho úřadu byla velice kritizována a byla velice pardon, kritická, protože jsme eh, to identifikovali jako potenciální oblast pro korupci, protože jsme volné rozhodování, netransparentní rozhodování, střety zájmu v pozemkovém fondu a tak dále. A to byl důvod, proč polský parlament rozhodl zastavit rozprodávání státní půdy a nyní máme nový eh, návrh zákona do budoucna, který se opírá o doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu. Podobná praxe. Podobný příklad. Zde bych chtěl eh, eh, motivovat kolegy z účetních dvorů, aby byli aktivnější v boji proti korupci, aby systematicky identifikovali rizikové oblasti. A tady bych mohl osobně přispět k činnosti účetního dvora tímto know-how. Jak lépe vynakládat evropské prostředky? Pan Kaldejra, předseda Evropského účetního dvora, v listopadu ve Štrasburku přednesl zajímavou zprávu. Řekl, že musíme mít úplně nový přístup k evropským výdajům, nový přístup který bude respektovat za prvé, no především to, že ty výdaje by měly být více koordinovány s dlouhodobými prioritní, mm, strategickými prioritami. A za druhé, crisis situation. více se zaměřovat na krizové situace. To je velice dobré eh, Eh, velice dobrá zpráva, protože často nemáme dlouhodobou vizi. To je třeba problém v zemědělství. Nemáme jasnou dlouhodobou vizi, o co nám jde v zemědělství, čeho chceme dosáhnout. Chceme větší produkci nebo menší produkci, někdy podporujeme produkci, někdy naopak, eh, jako třeba teď reforma cukerného režimu, tam podporujeme likvidaci produkce, takže tady ta vize politická vize není jasná. A to je důvod, proč e, ty peníze se vynakládají špatně, nekoordinovaně. To, co prezentoval pan Caldera, bylo velice podnětné. Krizová situace. Ano, měli bychom více podporovat evropské občany, pomáhat jim v krizi, Tady by Evropská unie měla být lepší. Děkuji, možná neodpověděl jsem konkrétně na všechny otázky, ale na, nebyl čas, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji ještě jednou. A opět ještě jednou chci zopakovat. Paní předsedkyně, vaše otázka. Ano. Chtěl bych být členem účetního dvora. Já jsem to zvažoval velice vážně. Já si myslím, že eh, nezávislé profese, funkce, to je moje přirozené eh, prostředí více než politika. Když jsem působil jako soudce, kontrolor, takže deklaruji ještě jednou, nebudu mít problém s nezávislostí. A budu čestně plnit své povinnosti, ale rozhodnutí je ve vašich rukách. Děkuji. My děkujeme vám. Takhle jsme negrilovali nikoho jiného nežli vás. Ještě pan zpravodaj Šoltes, prosím. Hvala, gospa předsednice. Verjetno zato, ker je Poljska tako velika država, je bila tudi ta razprava tako dolga Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ta rozprava byla dlouhá i vzhledem k tomu, že Polsko je velká země. já eh, to nechci dále protahovat. Analýza proběhne později, takže spíše ehm, chci říci, že opravdu je to jednou z důležitých podmínek výkonu práce auditora Evropského účetního dvora. Eh, aby byl nezávislý a eh, je samozřejmě nutné, aby měl také určitý talent k tomu, eh, dělat svou práci tak, aby si mohl večer lehnout jako straník a politik a ráno se zbudit jako nezávislý. Děkuji a budeme rovnou pokračovat panem kolegou Abelou z Malty. Děkujeme vám, pane Vojčechovský, za to, že jste mezi nás přišel. A teď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 Herzlich willkommen. Können wir... Dobrý den, vítáme vás. Pane Abelo, my se omlouváme za spoždění, ale hned vám dávám slovo. Prosím, pětiminutovou prezentaci. For your presentation. Madame Gressler, ladies and gentlemen. Vážená paní Gressler, dámy a pánové. Členové kontrolního výboru Evropského parlamentu, Sundejte si prosím sluchá. Very sorry, very sorry. Okay, thank you, thank you very much. It was a great honor for me when the Prime Minister of eh, Bylo velkou ctí pro mne, když mě malcký premiér před šesti týdny informoval, že mě chce navrhnout na člena účetního dvora. Řekl mi, že to dělá proto, že mě respektuje, věří mi že budu hájit principy nezávislosti, integrity a cti, které řídí práci Evropského účetního dvora. Dnes jsem zde před vámi, abych jak nejlépe dovedu odpovídal na vaše otázky s cílem získat stejnou důvěru od Evropského parlamentu a konkrétně výboru KONT. Během celého mého veřejného a profesního života jsem se snažil odpovídat jaksi na tu věčnou otázku, kdo bude dohlížet nad dohlížiteli, jinými slovy, kdo bude strážit strážce. Jak zajistíme, že vlády se budou chovat odpovědně vůči svým občanům? A znamená to také, jak zajistíme, že peníze poskytnuté daňovými poplatníky budou utráceny správně v souladu s jasnými definovanými cíly. Já se na tu otázku snažím odpovědět nejen slovy, ale také svou profesní veřejnou činností, jménem jednotlivců a skupin občanů. Celá léta se snažím přivádět vlády, veřejnou zprávu a vůbec orgány k odpovědnosti. Celý život se specializuji na to, abych dohlížel a eliminoval nesprávně přijatá správní rozhodnutí, která by jinak měla negativní dopad na kvalitu života našich občanů. Po celé Evropě vidíme stále rostoucí a stále zřejmější nedůvěru vůči vládám a finančním institucím. Za takovéto situace znamená nedostatek řádné zprávy veřejných financí podporu dojmu, že demokratické instituce selhávají. Všeobecný pocit eh, hospodářské nespokojenosti je jaksi předvojem nedemokratických politických formacích a hnutí. Špatná zpráva peněz daňových poplatníků začíná spochybňovat celý demokratický systém. Vím, že pro mne jistě máte eh, legitimní otázky. Jednou z takových otázek by bylo, zda budu pro účetní dvůr přidanou hodnotou. A ačkoliv jsem nikdy nebyl členem nějakého úředního audit, eh, auditorského orgánu. Já jako právník jsem pomáhal hájit malcké občany ve všech aspektech práva, ve všech sférách občanských práv. Řešil jsem i otázky e, veřejných financí v kontextu dobré zprávy věcí veřejných. A obhajoval jsem zájmy našich občanů. To jsou praktické zkušenosti, které podle mě přinášejí přidanou hodnotu do práce účetního dvora. Ve veřejném životě jsem vždy byl um, člověkem s integritou, který se nebál řešit složité otázky. Nikdy jsem se neobával přijmout to správné rozhodnutí a to i když jsem čelil kritice. Jsem si jist, že jste asi četli zprávu, kterou o mě vydal Euraktiv. V této věci nechci nic skrývat. Rád bych prohlásil, že jsem nikdy neudělal nic, co by jakkoliv porušovalo právo, co by bylo nelegální. Musím prohlásit, že tato zpráva byla vydána dva týdny před volbami v roce 2013 na Maltě a obsahovala útržky z nahrávky, o které jsem nevěděl. Ta byla pořízena bez mého vědomí na schůzce s mými spolustraníky, kde jsem trval na tom, že nebudu nikdy tolerovat porušování práva nebo nevhodné chování od jakýkoliv straníku. Po zveřejnění eh, tohoto dokumentu jsem šel za policejním komisařem a věděl jsem přitom, že jsem neudělal nic špatného a nijak jsem neporušil zákon. A o den později mi policejní komisař eh, řekl, že nezjistil nic eh, protiprávního a tím celá záležitost skončila. A ani do dnešního dne nemám nevím nic, co by svědčilo o pravém opaku. Konec konců i e, ten policejní komisář, jak jsem také uvedl v dokumentech pro vás, uvedl, že proti mě nejsou vedena žádná řízení. Pakliže mě nominujete jako člena účetního dvora, budu vykonávat svou funkci, jak nejlépe budu schopen. Budu mimo jiné trvat na tom, aby docházelo e, k pákovému efektu, tak, aby byly plněny záměry účetního dvora. Doufám, že v rámci tohoto úvodu a společně s odpovědmi na vaše otázky vás přesvědčím o tom, že budu respektovat a obhajovat principy, které jsou zásadní pro důvěryhodnost a reputaci účetního dvora. Doufám, že to bude představovat základ pro efektivní spolupráci s Evropským parlamentem. Bylo by pro mne velkou ctí moci sloužit jako člen účetního dvora, což je účetní dvůr, který má tu pyšnou funkci, že hájí eh, evropské finance a jejich svědomí. Děkuji, slovo má pan zpravodaj Šoltes. Děkuji. No, my jsme eh, velice pečlivě přeskoumali všechny kandidáty na členství účetního dvora, mimo jiné také pana Antonia Abelu. A bereme na vědomí, že jeho životopis nepotvrzuje nějak bohaté zkušenosti v oblasti auditu. On se hlavně zabýval kariérou v oblasti politiky. Posledních 30 let je právníkem, ale vzhledem k jeho životopisu by mohlo být i poměrně velkou výzvou stát se členem účetního dvora, protože váš životopis neuvádí žádné zkušenosti z oblasti auditu. Takže vzhledem k vaší eh, kandidatuře jakožto politika se má otázka nutně týká nedostatku zkušeností v oblasti auditu veřejných financí. Eh, proč si myslíte, že jste tím nejvhodnějším kandidátem pro účetní dvůr? Proč jste se rozhodl nechat se nominovat? A druhá otázka. Vzhledem k tomu, že máte za sebou dlouhou kariéru národního politika, můžete nás přesvědčit o tom, že budete jednat skutečně nezávisle jako člen účetního dvora? Která z vašich rozhodnutí eh, z vašeho profesního života by toto naznačovala? Vy jste byl během politické kariéry také spoluzakladatelem jedné politické strany a tak má otázka se týká toho, jaký je váš názor na prosazování etiky, ekologie a efektivity, to znamená ta 3E, které si účetní dvůr přece vzal. Děkuji, pane kandidáte. Ano, co se týká mých zkušeností, já už jsem to řekl na úvod, že jsem nikdy nebyl členem žádného externího auditního orgánu, ale abychom to řekli naprosto jasně, eh, byl jsem hlavně právník. Jsem sice politik, ale mé příjmy a můj celý život se točí kolem profese právníka. Já jsem jako právník pracoval každý den a specializoval jsem se zejména na to, že jsem zastupoval lidi u tribunálů, přiváděl vládu ke zodpovědnosti za její rozhodnutí a snažil jsem se odstraňovat ty předsudky, se kterými se lidé setkávali, kdykoliv vláda jednala ultravelis, to znamená nad rámec svých pravomocí. A svým způsobem e, obecně vzato jsem byl auditorem. Auditoval jsem vlády, úředníky a vládní orgány. Kromě toho mi dovolte zmínit ještě jeden jaksi historický aspekt celé této otázky. Pokud se nepletu, a ono se to nijak neporovnává, tak zakládající eh, člen účetního dvora byl Heide Hagner, který byl sám také právníkem. Nechci se s ním nijak porovnávat. Ale můj předchůdce byl ve velice, měl velice podobné jaksi okolnosti jako já. Byl také právník a odvedl skvělou práci. A bych chtěl pokračovat v jeho šlépějích. Dále bych vás chtěl odkázat na odstavec 9 International Peer Report, pokud se nepletu, kde se popisuje, jaké kvality by měl mít i auditor. A pokud si přečtete projevy pana Caldieri, tak on vždy vítá lidi, kteří přicházejí jaksi z profesního eh, pozadí, kteří jaksi eh, vylepšují zkušenosti účetního dvora. A já jsem přesvědčen, že díky svým zkušenostem jako právník a jako politik, já jsem tady nikdy nebyl v parlamentu, takže jako právník, primárně jako osoba, jsem se snažil přivádět k odpovědnosti veřejné orgány a já vím, že jako takový mohu přispět k účetnímu dvory. Co se týká mé politické kariéry, Ano, říkám otevřeně, že jsem se nikdy nebál kritizovat ani stranu, do které jsem patřil. A to platí dodnes. Nikdy jsem se neobával kritizovat jakákoliv vládní rozhodnutí, i když ta vláda pocházela z mé politické jaksi eh, rodiny, a to vidíme ve všech těch článcích, které jsem publikoval za poslední tři roky. Byl jsem to já, například, kdo eh, zabránil vládě udělit stavební povolení eh, pro jednu budovu na území, které podle mě mělo vysokou ekologickou hodnotu. Nebál jsem se kritizovat vládu, nebál jsem se kritizovat svou stranu. To jsem, myslím, dokázal a mohu vás ujistit, že se nebudu vyhýbat kritizování kohokoliv, kdo by měl být jaksi opraven. I když třeba ten daný orgán je součástí mého politického přesvědčení. Co se týká mé nezávislosti, já jsem se vždy snažil být nezávislý, a to celý svůj život. Ve svých odpovědích na otázky Ehm, mluvím o rozhodnutích, která byla velice složitá, protože já si myslím, že nezávislost a integrita v životě jsou dvě důležité složky, které přesvědčí ostatní o vaší upřímnosti a korektnosti. Tím jsem se vždy řídil a řídit se tím budu i dál, ať už budu kdekoliv ať už na této pozici nebo jinde. I když mě nepotvrdíte jako eh, člena účetního dvora, budu se tímto i nadále řídit. Dělal jsem to vždy a budu to dělat i dál. Doufám, že jsem se tím vyjádřil ke všem vašim otázkám. Děkuji. Ano, platí stejná pravidla. Tlumočníci nám laskavě dají ještě nějakých 10 dodatečných minut, takže skončíme nejpozději ve 12.40. Pan Sarvama, dvě minuty nebo méně. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený kandidáte do účetního dvora, pane Abelon. Ve svých odpovědích dotazníku uvádíte jako součást svých zkušeností eh, období v roce 1997 jako místo starosta jednoho většího města na Maltě. Eh, což je eh, v podstatě vesnice nějakých 10 tisíc lidí. Myslíte, že to jsou relevantní zkušenosti? Proč je to v tom životopise? Za druhé, a nezlobte se na mě, já se k tomu musím vracet, protože ten případ, o kterém jsme byli informováni, eh, se týkal i kokainu na Maltě. Je to i nadále kontroverzní případ a jak se zdá, tak, aby se tak řeklo, nechce umřít. A to by byla skutečně velká um, překážka pro vaši kandidaturu. Takže já se vás musím zeptat, jak očekáváte, protože my se teď snažíme pochopit, co se tam vlastně stalo. Jak očekáváte, že vám budeme věřit, že to, co nám říkáte, je pravda? A za třetí, v dotazníku rovněž hovoříte o těch třech základních principech dobré zprávy věcí veřejných, to znamená transparentnost, odpovědnost a pocit povinnosti vůči veřejnosti. Před jedním rokem jste eh, v jednom projevu řekl, že kdybyste měl dělat eh, něco tajně, abyste obohatili lidi, tak byste to dělal. Je to pravda? A pokud ano, co jste tím přesně myslel? Protože jako eh, kandidát na pozici v účetním dvoře používal byste stejné postupy i zde? Já nevím, já jsem zmaten, prosím vysvětlete mi to. Ne, ne, ne, ne, ne, počkejte. Paní Ayala Zender. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že vy asi jste nejvíce nezávislí ze všech kandidátů. Vy jste nežil z žádného státního rozpočtu veřejných prostředků, na rozdíl od ostatních kandidátů. A vy jste tedy právník, expert a já musím vám připomenout, že my eh, my, my, účetní dvůr tedy především prověřuje regulérnost a zákonnost aplikace evropských norem. E, to znamená, určitě ta právní stránka je zásadní, to je důležité, to vždycky tady říkáme. Vy jste se věnoval mm, obhajobě vašich spoluobčanů, ano, takže to je také velice důležité e, samozřejmě hájit je vůči státu proti i vládě, jak jste říkal, takže osoby, občany, kteří byli poškozeni, utrpěli újmu kvůli státu a podobně. Tak, jak řekl pan Sarvana, eh, eh, v roce 2016, 1. února, v jednom evropském médiu, tedy v, eh, jsme se dočetli o eh, tom případě na Maltě, takže by bylo dobré, abyste nám vysvětlil, co jste sdělil, aby se to okomentoval. A já si myslím, že asi takov... A potom nakonec mm, i ve všech těch mm, předpisech se eh, říká, že i, nebo ve všech textech čteme o tom, že i účetní dvůr by nám mohl pomoci, jak si bojovat proti té nepopularitě. A takže já bych rád od vás slyšela, jak byste se zaměřil tedy právě na tu, na tu obhajobu účetního dvora Evropské unie prostřednictvím těch výroků a tak, jak jste se věnoval aktivně obhajobě vašich spoluobčanů. Kolega Ashworth, děkuji, pane Abelo, mě zajímá vaše vize pro budoucí směřování účetního dvora. Jak víte, jde nám hlavně o tzv. performance-based budgeting. Chci se zeptat, jakým způsobem by účetní dvůr tuto iniciativu mohl podporovat? A jakým způsobem by účetní dvůr mohl hrát výraznější roli při podpoře jaksi lepší útraty, aby se tak řeklo? Martina. Uh, eh, Paní Dlabajová? Děkuji. Vážený kandidáte, já mám pár velmi rychlých otázek, ale jsou velice důležité. Ve vašem životopise vidím, eh, eh, že jste měnil jaksi své politické přidružení z Labour Party do strany zelených, pak zpět do Labour Party, takže vy jste velice činný v politickém životě ve své zemi. Chci se vás zeptat, jak výbor KONT, Evropský parlament a evropští občané mohou být ujištěni o tom, že provedete správná rozhodnutí, to znamená nestraně a nezávisle. Vy jste v loňském roce byl například konzultantem celé řady ministrů ve vaší vládě a e, to, co je v dotazníku u otázky 13, to je velice dobrá odpověď, tam říkáte, že nemáte žádné problémy s korupcí a že pokud někdo z vašeho členského státu se bude něčeho takového účastnit, budete tu záležitost řešit naprosto nekompromisně a nahlásíte to příslušným úřadům. Samozřejmě eh, my, eh, europoslanci, každý den čteme zprávy ze všech členských států a víme, eh, že před pár týdny došlo k demonstracím na Maltě proti institucionální korupci. Takže jaký byl ten nekompromisní způsob, jakým jste poradil premiérovi? Máte pocit, že jste udělali dost pro boj s korupcí ve vaší zemi? A pak má otázka e, poslední, já mám tu výhodu, že e, tady sedím vedle vás, myslím si, že vy jste asi nejtemperamentnější kandidát, kterého jsme tady dnes měli, zejména v porovnání s těmi, řekněme, severnějšími státy, ale vy během své kariéry eh, jste byl předmětem celé řady stížností, co se týče vašeho chování v soudní síni. Samozřejmě eh, účetní dvůr potřebuje entuziasmus, ale ten entuziasmus musí být vždy odměřený. Takže jak můžete ujistit výbor kont a parlament a naše občany, že jste schopen je zastupovat profesionálním způsobem a že jste schopen jaksi vystoupit z té své temperamentní přirozenosti. Děkuji. Kolega Liberacký, dva minuty. Kolega Liberacký, dvě minuty nebo méně. Paní předsedkyně, postarám se krucej za dvě, tři sekundy možná. Děkuji, paní předsedkyně. E, zkusím být co nejstručnější, možná ušetřím třeba i pár sekund. První otázka se týká tohoto. Myslíte si, že naše metody pro boj s korupcí jsou dostatečné? Ono, eh, já si myslím, že musíme, musíme skonstatovat, že pakliže se objeví alespoň jeden případ korupce, tak naše prostředky pro boj s korupcí nejsou dostatečné. Eh, pan kolega tady zmínil ten váš případ související s drogami. My k tomu máme i policejní zprávy. Eh, proč se ten případ dostává na přetřežné snop? právě proto, že jste tady dnes vy. Kdybyste tu nebyl, tak ten případ by pomalu, ale jistě jaksi e, zmizel. Jak jste řekl, čelíme krizi důvěry v důsledku nesprávné zprávy finančních prostředků. A já se vás chci zeptat na vaši budoucí roli v účetním dvoře. Vy jste zmínil, eh, jakou přidanou hodnotu byste přinesl do účetního dvora ale prosím, řekněte nám konkrétně, v čem by spočívala. Za to bych vám byl velice vděčný. Já bych nechtěl nějak rozvádět to, že nejste auditor. Eh, konec konců budete mít i spolupracovníky, kteří vám s tím budou pomáhat, ale doufám, že jste nějakým způsobem schopen přispět k tomu, aby naši občané měli lepší život. Nejen někteří, ale všichni. Jak byste tedy evropské občany dále obohacoval? Nakonec paní kolegyně Pitera. Děkuji, paní předsedkyně. Já si dělám určité obavy zde. Vaše zkušenosti, eh, vaše kariéra tak eh, zde se musíme eh, vrátit k těm nahrávkám z roku 2013. Mně pořád není jasné, co se tam tehdy stalo. Pokud nedošlo k trestnému činu eh, spojenému s drogami, tak proč někteří lidé byli vyloučeni z vaší strany? Proč jste se rozešli s některými svými spolustraníky? Proč se na to ptám? Protože podstata věci je taková, že eh, jak si ten největší problém ve veřejném životě je tlačit na nezávislé orgány. Vy žádáte o místo v účetním dvoře, což je takový nezávislý orgán, který je odolný jakémukoliv tlaku. Ale ten případ, na který se ptám, je stále nevyjasněný. A já mám proto vážné pochybnosti, co se týká vaší schopnosti býti jaksi neovlivnitelný, býti nestraný. Děkuji, máte 10 minut, prosím, na vaši odpověď. All the questions. It's... Ano, na všechny otázky. Zdá se, že tato zpráva v Euroaktiv eh, legitimně a celá správně je vlastně příčinou všech těch otázek. Dovolte, abych k tomu něco řekl. Pan Savarama řekl pravdu. Ano. ano, to eh, mělo tedy eh, dopad na tisk na Maltě, ale poté, co vše bylo veřejně vysvětleno, tak eh, tři, kdy jsem na tiskovkách vysvětloval, že všechno to bylo v podstatě vytaženo z kontextu, vytaženo z kontextu a stalo se to tři roky předtím a ve skutečnosti nic Eh, neudělal jsem nic, co by bylo možné posoudit jako porušení zákona. Nic. Já jsem jenom eh, se snažil vysvětlovat, že ta disciplína je důležitá, protože mm, dva roky předtím já jsem také řídil další klub a já jsem mm, vždycky všem, mm, nikomu jsem nedovolil, aby porušoval zákon. Dokonce jsem byl vyšetřován policií a i zde eh, potom výsledek byl takový, že vše eh, to mm, bylo neodůvodněné a já jsem bez ohledu na to, že jsem to všechno vysvětloval veřejně, tak jsem byl vyšetřován a nic nezákona jsem neudělal. Pokud je o nestrannost, já jsem i konzultant premiéra a nikdy já jsem i mm, tedy neradil v těch věcech, které teď se dějí na Maltě, protože to, co se tam teď děje, tak to nejde na mě, abych to posuzoval a případně pokud budu potvrzen ve funkci, tak já nebudu politicky kritizovat věci, které se tam dějí, ale pokud je, se děje něco špatného, tak je třeba povolat lidi k odpovědnosti. A pokud jde o moje znalosti ohledně principů eh, výkonnostního auditu, ano, tak já skutečně jsem byl velice já jsem, mm, e, velice mě zajímal vývoj e, v způsobu, jak účetní dvůr kontroluje, provádí kontrolní činnost a především mě zaujal tento výkonnostní audit, který odlišuje tento typ audit od dalších auditů, externích auditů. Je to rigorózní audit, který, když si přečtete zprávy účetního dvora a výsledky, kterého, kterých dosáhl, podle těchto principů, tak máme zde, to je, to je důležitý vývoj. Samozřejmě tady bych mohl pokračovat a sam, říkat, ano, věci i lze ještě vylepšovat, ale je to evoluce, je to vývoj výkonnostních auditů. Evropské instituce e, součinnosti s parlamentem také e, Eh, chtějí splnit cíle Evropy 2020 a musí pochopit principy řádné zprávy věcí veřejných a že eh, jaká je hodnota peněz zájmu občanů a k tomu bych chtěl přispět. Já si myslím, že jsou zde případy, kdy výkonnostní audit lze snadno vysvětlit, a ku prospěchu větší důvěry občanů v instituce. Výkonnostní audit může být nástrojem pro to, aby lidé pochopili, že Evropská unie pracuje pro lepší život, pro lepší kvalitu života evropských občanů. A pokud jde o e, politiku a stranickou činnost, já nikdy jsem nebyl napojen na konkrétní stranu. v roce 1989, jak odpovídám v dotazníku, jsem si myslel, že již není moje místo v Labour Party kvůli nějakým nežádoucím prvkům, elementům a ale život musí pokračovat, jsem si řekl, takže jsem spolu založil demokratickou alternativu tehdy a ta pořád ještě funguje a hodně změnila moldskou politiku, především pokud jde o zodpovědnost politiků, pokud jde o politickou odpovědnost. Já sám v té době, já jsem vedla aktivní kampaně za zavedení zákona o whistleblowerech a zákon o financování politických stran. A tyto zákony byly přijaty ale teprve před dvě a půl roky, když jsem byl tím poradcem ministra premiéra. Já jsem se snažil je prosazovat, protože jsem věřil, že bez těchto zákonů nelze posílit demokracii na Malče. A teď je máme. Aha. Já pokud budu se stanu členem účetního dvora, tak si myslím, že nebude v mé kompetenci komentovat, co se děje, komentovat, co se děje v politice na Maltě. A teď k vaší otázce. So you observed um, two instances. A, takže zde byly dva okamžiky eh, v mém životě. Jeden e, popsal pan Savrama, a druhý okamžik to popsal další člen výboru, když jsem byl citován, že eh, věta, kde eh, eh, pokud něco mohu udělat pro lidi, tak i pro mým tajemství, ale já si myslím, že kvalita života občanů to je něco, co musíme všichni podporovat. A někdo řekl, stále to udělat veřejně, tajně. Já jsem řekl, já bych to udělal i tajně. Tady nejde o to udělat to veřejně nebo tajně, ale pokud vám jde o cíl, to znamená zlepšit kvalitu života lidí, tak to o to jde. To byly zase moje věty vytržené z celého projevu a k tomu, co jste řekla vy, paní, pokud jde o moje chování v soudní síni. Ano, to máte pravdu. Byly okamžiky, kdy jsem byl eh, potrestán soudem, ale eh, to se stává advokátům, na, právníkům na Maltě pětkrát denně třeba. Já vás chápu, ano, jak vy jste řekla. Je to otázka temperamentu, který je možná jiný u nás. Ale když jdete k soudu na Maltě, třikrát, čtyřikrát denně, tak tam je to zcela běžné, že dostane, soud, dostane advokát pokutu nebo je tady dokonce potrestán za podání soudem, no protože u nás to tak je, to je jaksi u nás ta právní diskuze je silná, temperamentní, je to otázka naší právní kultury, všichni mě znají určitě, vědí, jak je můj temperament. Já vždycky jsem se snažil spolupracovat se všemi, rozumět si se všemi, i trend, který jste tak popsala, ale cokoliv bych mohl udělat, abych byl užitečný, abych mohl podporovat transparentnost a i tedy jaksi zodpovědnost, tak já si myslím, že Evropský účetní dvůr je tím správným nástrojem a nelze pouze tedy mm, jak si pracovat na těch statutárních produktech, ty výroční zprávy nebo eh, eh, DAS, ale je třeba dělat landscape review například to, je to, co dále může pomáhat jak parlamentu, i těm, kteří jsou v exekutivě, aby pochopili, že pokud jde o implementaci principů výkonnostního auditu, tak to je další aspekt. Zde my mm, mm, exekutiva se musí snažit eh, aby evropské peníze měly přidanou hodnotu, ale a k tomu právě ten výkonnostní eh, audit pomůže, pomůže všem. Protože pokud nejsou výsledky přece, tak je to všechno k ničemu. Vůbec se snažit rozpočet realizovat, když nejsou výsledky. Já vám děkuji a jsem si jistá, že ta záležitost s vaším temperamentem, eh, eh, že kolegové v Lucemburku eh, tu věc s tím temperamentem, že si s tím určitě poradí. Takže na závěr ještě pan zpravodaj. Igore, prosím stručně, protože už nemáme čas a jinak nám tlumočníci utečou. <clears throat> Hvala za besedo. Sam hmm. Děkuji. Já děkuji. Jenom bych chtěl na závěr říci, že mm, to neplatí jenom pro otázky, které máme eh, teď, ale eh, chci říci ještě to, co jsem řekl na začátku. Smlouva o fungování Evropské unie mm, o kandidátech pro účetní dvůr říká, že kandidáti musí být Eh, musí mít zkušenosti eh, s eh, práce v, or- v certifikovaných orgánech auditních a musí kandidát zaručit svou nezávislost. A to naprosto nespochybnitelně. Ale to hm, platí vlastně všeobecně o nezávislosti a, transparent, to, o nezávislosti a transparentnosti. Uh, platí vlastně všeobecně. Je to jako svatý grál, víme, že existuje, ale, ale někdy se to těžko hledá. Eh, dobře, končím toto slyšení, sejdeme se v 15 hodin po obědě. Já vám děkuji, děkuji také tlumočníkům na, za čas, který nám věnovali navíc. Končím zasedání, uvidíme se ve 3 hodiny.